Äh, Nyní mi dovolte, abych se pustil do dnešního pořadu jednání. Program se změnil částečně. a doufám, že s těmi změnami budete souhlasit. Upozorním na tlumočení, které je k dispozici a kromě toho bych rád upozornil na to, že naše jednání je eh, přenášeno na webstreamu. Nikdo nemá žádné námitky, to znamená, že můžeme schválit zápis. Máte nějaké připomínky k zápisu? Vypadá to, že ne, to znamená, že ho takto můžeme schválit. A můžeme se tím pádem začít zabývat body, eh, které se týkají udělování absolutoria agenturám, které jsme předsunuli. A já v tuto chvíli požádám o slovo paní zpravodajku a nyní se tady musíme domluvit na tom, jak budeme dále postupovat. Máme tu zprávu, která byla schválena parlamentem a já tedy nejprve předám slovo paní zpravodajce, paní Monice Makovej, pokud se chce slova chopit. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Po květnovém hlasování spolu s koordinátory jsme se rozhodli zprávu schválenou 10. května plenárkou jako základ pro tento návrh smlou, eh, zprávy tím, že došlo posunu. A další procedurální postup bude předložení pozměňovacích návrhů. Lhůta byla stanovena do 6. září, ale jak už jsem psala ve svých předchozích mailech všem kolegům, já svoje pozměňovací návrhy pošlu všem před tou lhůtou, řekněme tři čtyři dny před 6. zářím, abychom aby bylo patrné, eh, jaké jsou moje záměry a aby nedocházelo k duplicitě ze strany kolegů. Eh, to je především dáno tím, že agentury potřebují čas na to, aby Eh, implementovali některá ta opatření a vyřešila tak eh, ty problémy, které vedly k posunutí termínu, čili je v zájmu agentur mít více času k naplnění těchto povinností. A proto budeme postupovat tímto způsobem. Také bych měla říci, že na schůzi stínových zpravodajů se sejdeme 5. září, ale jak už jsem říkala, ty moje pozměňovací návrhy bych rozeslala nejpozději 2. 3. září. Mezitím bych vám mohla říci, že jsem v úzkém kontaktu s agenturami, Jednala jsem s řediteli EFSA a EMA eh, na eh, návrzích, eh, jednali jsme o akčních plánech a návrzích dokumentů, tak aby nedošlo především ke konfliktu zájmu a tyto dokumenty vlastně se opírají o vodítka OECD o střetu zájmu. Například zpráva Eh, kterou EFSA vypracovala ohledně zajištění nezávislosti vědecké práce, tedy nezávislosti na průmyslových eh, podnicích a tyto otázky, eh, vypracovali tedy tento dokument a jejich vůli se těmto podmínkám podřídit a implementovat tato pravidla s tím, že implementace těchto závazků by podle mého názoru byla naprosto uspokojivá a pak bych doporučovala jim poskytnout absolutorium. Agentury, jak jsem s nimi jednala, roz, zašlou svoje poslední výsledky někdy v polovině srpna, takže když budete mít zájem, tak vám to mohu tyto dokumenty z agentur taky v polovině srpna rozeslat. Také jsem jednala s eh, řídícím eh, výborem eh, agentury pro životní prostředí a EMA a se dvěma místopředsedy EFSA jak víte, předseda správní rady EFSA eh, podal rezignaci, protože byl v, ve střetu zájmů a s komisařem Dalí v souvislosti s EMA a EFSA eh, jsem jednala a některé ty věci, které jsme projednali, uvidíte v pracovním dokumentu. Eh, taky jsem jednala s, s komisařem Potočníkem o agenturách, o kontuře pro životní prostředí. Mezitím jsem z komise dostala e-mail s jakýmsi akčním plánem eh, jednotlivých opatření, které eh, by měla agentura pro životní eh, prostředí realizovat. Dnes jsem dostala zprávu z řídícího výboru agentury pro životní prostředí a budu pokračovat v korespondenci s nimi. Prostě chci říci, že agentury a já na, dál, jak si jednáme, pracujeme na tom a mohu vás ujistit, že eh, jim chci poskytnout maximální podporu, tak, aby se ty problémy vyřešily a i tehdy, kdyby oni nebyli schopni to vyřešit plně do konce srpna, tak jim pomoci a sledovat dál tuto problematiku v rámci zpráv v následujících letech spolu s výborem Envy v některých oblastech. Tak asi tolik. Pravděpodobně mnozí budou si chtít vzít slovo, tak jim dám prostor. Ja, vielen Dank. Ano, děkuji zpravodajkyni. Chtěl bych využít eh, na tomto místě příležitosti eh, k tomu, abych upozornil na některé aspekty, které eh, existují v souvislosti s postupem udělení absolutoria. Nejprve jedno je to udělení absolutoria, je to tedy velmi důležitý nástroj pro parlament a tento nástroj musí být aplikován zodpovědným způsobem což znamená, že velmi přesně zvažujeme argumenty a přeskoumáváme je v této souvislosti a myslím si, že výbor pro rozpočtovou kontrolu právě co se týče o něch agentur, Eh, se tomu velmi přesně věnoval. Eh, byly tady různé názory politické mezi jednotlivými eh, skupinami. Někteří byli toho názoru, že to má být odloženo, jiní zase se mysleli, že předložené důvody nedostačují k tomu, aby se požádalo o, tuto, o toto odložení. Ano, toto existuje v politickém životě, ale plénum parlamentu a tím vlastně nejvyšší grémium pro rozhodování v našem parlamentu Eh, většinově eh, schválil zprávu kolegyně Makové a eh, na tomto základě jsme, teď budeme postupovat takto, že toto je mandát. A teď Mimo tento mandát nebo v důsledku onoho odložení se vedly další jednání a došlo tedy k korespondenci. Jednak bych chtěl poukázat na to, že eh, předseda parlamentu eh, Martin Schulz eh, mě vyhledal, aby se mnou hovořil v této souvislosti, ale také v souvislosti s oběma slyšeními, která chceme ještě zorganizovat. A chtěl objasnit, že výbor pro rozpočtovou kontrolu má za úkol o těchto věcech přemýšlet nebo ujistit se o tom, jaký je jeho přesný mandát a myslím si, že je žádoucí, abychom eh, v, v rámci takové diskuze, eh, která tady eh, nekončí, ale musí být vedena na jiných místech, myslím, že je důležité, abychom si ujasnili náš další postup v tomto parlamentu. Tak abychom se postarali o to, že respekt výboru pro rozpočtovou kontrolu i do budoucna bude velký a ehm, to, co je eh, zakotveno v příloze 7, eh, tam jsou, mm, eh, tam jsou popsány úkoly, jde o to, abychom je mohli plně realizovat. Proto jsem se rozhodl tady předat prohlášení, tady probíhala korespondence mezi paní zpravodajkou Monikou Makovej a pak kolegyní Jutou Hauk a k tomu bych rád zaujala stanovisko jako předseda výboru. Jednak Spravodajka eh, má volnost, jako co by spravodajka, aby konala tak, jak sama uzná za vhodné. To Ehm, se takto dělá i v jiných výborech. Ovšem s Spravodajka eh, tady není, ehm, spravodajství není vázáno na jednu osobu, ale ehm, orientuje se to podle politických poměrů v parlamentu. To znamená, parlament tady zadává spravodajskou činnost a samozřejmě žádá k tomu tady politický eh, postup. Spravodaj teď bez ohledu na osobu eh, může eh, podat zpětnou vazbu eh, výboru, může se skontaktovat se stínovými zpravodaji a tyto akce probíhají na základě daného mandátu. A proto je samozřejmé, a je to právem každého poslance, aby polokládal otázky. Ovšem já na tomto místě jako předseda výboru eh, bych eh, chtěl eh, mít právo, abych tento výbor pro rozpočtovou kontrolu nemohl zpravodaje nebo jednotlivé, aby nemohli jednotliví zpravodajové nebo poslanci se ujímat slovo, ale aby to předseda výboru po dohodě se předsedy udělal. Takže tady bych ještě jednou chtěl ujasnit, že jménem výboru pro rozpočtovou kontrolu Ehm, nemohou konat i jednotlivé osoby. V tomto smyslu další věc. Plány, opatření, akční ehm, programy a jejich návrhy. Toto rovněž není úkolem jednotlivých poslanců, ale Ehm, pokud ehm, ehm, se eh, eh, tak rozhodne, tak to se může udělat parlament, normálně parlamentní postupu, protože tady máme k tomu právní posouzení. A eh, zároveň považuji za pozoruhodné, když ostatní poslanci pak kladou hm, otázky nebo se obracejí na agentury, tak jako paní Hauk, a vyzývají agentury, hm, aby kladli otázky. A to jsou otázky, které pak nemůže zpravodajka zodpovědět. Já mám ten dojem, že tímto postupem celkově jako parlament eh, nemůžeme dosáhnout společného cíle. Chtěl bych to formulovat velmi opatrně jako otázku tady. A jsem pevně přesvědčen o tom, že bychom měli učinit vše, co je v našich silách, abychom nalezli nějakou cestu, jak záležitosti agentur dovést k konci. A e, v této souvislosti bych chtěl všem e, důrazně připomenout, a tady bych e, chtěl osobně oslovit paní kolegyni Makovaj, bude se to týkat i vás jako zpravodajky, abyste se stínovými zpravodaji tady zajistila fungující postup, i co se týče celkového parlamentního postupu, protože v jiných oblastech už je to zřejmé, jestliže nějaký zpravodaj, který koná velmi dobře svou práci, pak se většinou daří i to, že stínoví zpravodajové ostatních frakcí jsou do toho eh, začleněni a pak je, schopné, eh, pak je možné naformulovat únosné kompromisy. A zkušenost v tomto parlamentu nám ukazuje, a to říkají také kolegové, kteří už tady pracují více období, že parlament je o to silnější, eh, o to, o čím je jednotnější. A proto si myslím, že bychom si teď měli zvážit, jak jak s tímto postupem zacházet a pak bychom měli nalézt cestu, jak po, eh, po konečné lhůtě, jak bychom mohli s pozměňovacími návrhy konstruktivně zacházet a pak v září bychom v normálním hlasovacím postupu celou tu věc měli dovést k si politickému rozhodnutí. Bylo mi důležité, abych toto, na toto poukázal, protože necít, ne, nepocituju velkou chuť v září nebo i v říjnu nebo v následných eh, měsících eh, být eh, zván často a mm, nemám chuť pak vést další diskuze, které tady podnítili jednotlivci v tomto výboru. Nechci je znovu vést v jiných kruzích, jako třeba na konferenci předsedů, jenom proto, Ehm, protože tam to narazí na rozpaky, protože to nebude odpovídat zvyklostem tohoto parlamentu. To jsem chtěl říct zcela jasně na tomto místě a na úvod ale myslím si, že ehm, nalezneme cestu, eh, jak to všechno ehm, dát do řádného eh, postupu. Nevím, kdo se teď jako první hlásil slovo. Máme tady seznam řečníků, který sepsala kolegyně paní Prospáta jako první. Tak to se už vyřešilo. Pan Gerba je další, prosím. Ligy. Kolegyně, kolegyně Gerba, prosím. Yes, chairman, I, I asked for the... Pane předsedo, požádal jsem o slovo, protože jsem chtěl paní zpravodajce, paní Makovej, položit technickou otázku. Vy jste hovořila o pracovním dokumentu, který jste sepsala. Nicméně nejsem si úplně jist, o jakém dokumentu vlastně hovoříte. To znamená, dříve než eh, budeme eh, o tom diskutovat, tak by bylo dobré, kdyby nám řekla, o jakém dokumentu vlastně hovořila. Já tady mám dlouhý seznam řečníků, je na něm i paní Makovej, to znamená, že eh, nyní tady předám slovo panu Gájerovi, který dostane slovo jako další. Prosím. Já, danke, Děkuji, pane předsedo. Je to skutečně velmi ožehavá záležitost zpráva paní kolegyně Makovej. Diskutovali jsme o tom odpoledne ve výboru i v plénu. Došlo ke kontroverznímu hlasování, což je v tomto výboru poměrně nezvyklé, pokud jde o takto závažné procesy, jako je udělování absolutoria. A já za svoji frakci musím jasně říci, že máme určité obavy z toho, kam to celé vede. Protože Čistě z formálního hlediska čistě z formálního hlediska mám skutečně obavu, kam to směřuje. Parlament se tedy rozhodl většinově, o tom nyní nediskutujeme, já mám spíše rétorickou otázku, ale možná, že paní zpravodajka se k tomu bude moci vyjádřit. Rád bych se zeptal, kolik tedy agentury mezi rozhodnutím pléna v květnu, kde tedy bylo jasně stanoveno, jaký má na to parlament názor, a předložením druhé zprávy eh, s pozměňovacími návrhy, a když zohledníme eh, letní přestávku, co všechno tedy ty agentury vůbec můžou v tomto období zvládnout? Jak mohou plnit ty úkoly, které jim parlament stanovuje? pravděpodobně eh, se jim nepodaří všechno zvládnout, byť by učinili všechno, co bude v jejich silách. A proto se budeme muset rozhodnout, jestli nám to stačí eh, v náznaku. Já si myslím, že bychom tady měli vzít v úvahu všechny okolnosti a eh, pan kolega Gerbrandy bude muset posoudit, jestli se to celé eh, celkově vyvíjí dobře, tak jak bychom si všichni přáli. Ale nemůžeme přece očekávat, že agentury, které byly kritizovány velmi obecně a eh, kterým tady z části bylo upřeno absolutorium, že tedy do září skutečně budou schopny odstranit všechny nedostatky. To přece nemůžeme očekávat a proto tedy vyzývám všechny frakce tohoto parlamentu, vzhledem k tomu, že o tom dneska budeme hovořit, vzhledem k tomu, že tedy budeme diskutovat o tom, jaké jsou admini- nebo že se snažíme dneska diskutovat o tom, jak je možno snížit administrativní zátěž v rámci evropských strukturách. My to bereme velmi vážně a proto bychom ty agentury měli posuzovat podle toho, co schválilo plénum a ne podle ničeho jiného. A pokud se podíváme na to, co schválilo plénum a na to, že paní zpravodajka přesto směřuje na agentury další otázky, eh, a ti lidé na ně musí odpovídat a nemohou přitom dělat svoji práci, tak já mám obavu, jestli je to vůbec férové vůči těm agenturám. Jestli agentury budou vůbec schopny naše nároky splnit. Jestli je nestavíme před úkoly, eh, které jsou z části nesplnitelné. To je podnět k zamyšlení, který jsem chtěl v tuto chvíli formulovat. Myslím si, že právě v tomto kontextu si musíme uvědomit, že mandát pléna je v těch agenturách v podstatě již naplněn a pracovní vytížení těch, kteří chtějí a musí odpovídat na otázky parlamentu, je veliké. Já e, nechci, aby mě někdo špatně rozuměl. Jsem samozřejmě proto, aby výbor pro kontrolu rozpočtu velmi zodpovědně dostal svému poslání, to znamená, aby velmi pečlivě kontroloval finanční záležitosti agentur a ani rozpočtu. Ale pane předsedo, vy sám jste upozornil na to, že co je moc, to je moc. A když čtu, že paní zpravodajka předkládá návrhy, které se týkají nějakých akčních plánů v agenturách, tak se ptám, kam to celé povede. A to se vůbec nebavím o obsahu, protože o obsahu nemám mnoho co dodat, především k tomu poslednímu odstavci. Na tomto pozadí můžeme chápat i intervenci paní kolegyně Hauk, je, můžeme agentury upozornit na to, že, agen, že jsou tu především proto, aby plnili svoji práci a kromě toho je potřeba aby vyčlenili mnoho pracovníků na celý ten proces eh, udělování absolutoria, protože je potřeba neustále odpovídat na celé soubory otázek kladených paní zpravodajkou. Kolegové, kteří nejsou s agenturami v eh, kontaktu každý den, budou mít příležitost učinit si o tom představu a pokud to umožní náš časový plán, tak bych byl velmi rád, kdyby eh, zástupci agentur měli možnost se eh, k tomu vyjádřit za sebe, aby nám řekli, jaký je jejich názor na naplňování mandátu a na další soubory otázek, které klade paní zpravodajka, které samozřejmě děkujeme za její zprávu. Ale nyní jasná otázka. Paní Makovej, co je cílem vaší zprávy, kam tím směřujete. Já mám pocit, že v posledku jde vám, vám jde o to, abyste agenturám to absolutorium upřela. Děkuji. Ja, vielen Dank. Als nächstes... Děkuji a další kolega Stars. Dank u voorzitter. Um... Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem si vyslechl s velkou pozorností to, co tady teď zaznělo, ale v takovém tom hlavním nesouhlasím s kolegou. Je pravda, že naším úkolem je klást agenturám hodně otázek, zejména pokud jde o střety zájmů pokud tyto agentury přijímají důležitá rozhodnutí například v oblasti bezpečnosti potravin a pokud dochází také ke střetu zájmů, pokud dochází k přecházení osob z jedněch struktur do druhých, zejména mezi veřejným a soukromým sektorem, takže je skutečně třeba eh, snažit se vést agentury k tomu, aby šly správným směrem. A Myslím si, že tedy absolutarium MAF se nedostali, nebo v podstatě tam došlo k určitému odklonu, k určitému posunu časovému. A myslím si, že by skutečně tedy měla zde být vypracována zpráva účetního dvora. Účetní dvor v podstatě již pracoval na eh, střetu zájmu u EFSI, EMI, u REACHE, pokud jde o chemické látky a také tedy v oblasti letecké bezpečnosti. Myslím si, že účetní dvůr Dvacátého devátého května 2012 skutečně přijal doporučení a jakožto předseda eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu byste skutečně si měl od účetního dvora vyžádat stanovisko i od tedy zpravodajů a stínových zpravodajů eh, by se mělo v podstatě schromáždit tedy eh, co nejvíce stanovisek právě k tomuto dokumentu účetního dvora. Já vím, že to uveřejněno nebylo, zejména protože to také neexistuje ve všech jazykových verzích, nicméně spolu s komisí a radou bychom se mohli dohodnout na tom, že tyto materiály dostaneme a že bychom měli mít možnost si je také prohlédnout. A teprve tedy po tomto šetření, důkladnějším šetření účetního dvora, bychom měli vědět, co si účetní dvor myslí o střetu zájmu v těchto čtyřech agenturách. A to, co nás zajímá, je teď v současné chvíli EFSA a EMA, kde jsme skutečně tedy učinili rozhodnutí, že to posuneme. Pokud jde o střed zájmů, musíme přijmout důležitá rozhodnutí a jedno z nich se týká Evropské komise. Evropská komise nám musí zřetelně říci, jak tedy ten rámec předpisový má vypadat z hlediska střetu zájmu, co se tam tedy má v těch předpisech říkat, protože zatím v podstatě pro tyto dvě agentury, o kterých jednáme, nemáme vlastně žádný pevný legislativní rámec a e, tím méně je to tedy ještě pravda i pro další agentury. Takže skutečně bychom možná se mohli řídit e, tím, co vytečilo OECD, ale mělo by se to skutečně promítnout do nějakých konkrétních pravidel EU. Jak to vypadá s pracovní metodou? Musíme v každém případě se spojit se správní radou a řediteli abychom věděli, jakým směrem se máme vydat. A k tomu je skutečně třeba mít plán, určitý plán s jednotlivými konkrétními etapami. Jen si souhlasím s tím, že to nevyřešíme do října. Ale pokud díky tedy tomuto postupu spoluprávě se správními radami s řediteli budeme moci v září schválit nějaký návrh zprávy, na plenárním zasedání pak budeme skutečně mít vytyčený určitý krátkodobý a střednědobý plán a také určitý eh, rámec pro naši práci a myslím si, že skutečně bude možno vycházet z dohod, které byly uzavřeny při eh, udělování absolutoria a bude možno říci, zda jdeme či nejdeme správným směrem. Pokud jde o mé kontakty s agenturami, mám pocit, že jak tedy agentura pro léčivé přípravky, tak agentura pro bezpečnost potravin pochopili, že je zde skutečně tedy eh, dobrá vůle, že se to eh, projevilo i v reakcích eh, ředitele lidských zdrojů, pak samozřejmě je tady ještě agentura pro životní prostředí, tam je zase situace odlišná, ale já jsem to řekl i na plenárním zasedání. Čili pokud jde o agenturu pro životní prostředí. Tam skutečně došlo k chybám. E, bylo to při předávání pravomocí, e, nedostal jsem nějakou konkrétní odpověď ani na to, jak vypadají vztahy mezi e, touto agenturou a nevládní organizací Watch a myslím si, že skutečně bychom zde měli zvolit odlišný přístup. Takže pokud jde o agenturu pro životní prostředí, tam si myslím, že bychom možná měli být o něco méně přísní, měli bychom dostat odpovědi, ale v každém případě čekám od zpravodajky, že spolu se stínovými zpravodaji učiní tedy přehled o tom, co už bylo uděláno, jaké jsou jednotlivé etapy a pokud je o ty další dvě důležité agentury, a tedy na jedné straně a tu agenturu pro životní prostředí na straně druhé, že skutečně dostaneme nějaký konkrétní rámec s jednotlivými etapami, abychom mohli splnit náš politický úkol. Děkuji panu Klodvi Stasovi. Aby tady nevznikl špatný dojem, tak jste mě, eh, mě přímo oslovil jako eh, předsedu výboru. Takže za prvé, Zvláštní zpráva účetního dvora k otázce konfliktu zájmu není k dispozici. To je fakt. A poté, co jsem s některými poslanci výboru o tom mluvil, upozornil jsem je na to, že tady v parlamentu e, návrhy této zprávy účetního dvora už existují tak jsem pak eh, mluvil s předsedou, eh, s prezidentem účetního dvora El Canerom, to bylo eh, v příležitosti plenárního zasedání a upozornil jsem ho na tuto zprávu, která souvisí s udělením absolutoria a jménem výboru jsem ho vyzval, aby tuto zprávu výboru pro rozpočtovou kontrolu co nejdříve předložil. Tak, aby vaše kritika, tím tak vaše kritika bezpředmětná, protože to už vlastně proběhlo. Zároveň, a to je druhý bod, Vyzval jsem ho, aby tuto zprávu předložil, ale ještě jsem zprávu neobdržel a účetní dvor, dvůr eh, tuto zprávu eh, nepředložil. A druhá věc, druhá zajímavá otázka je, jak zacházet se zprávami, které eh, k dispozici nemáme kde v jednacím řádu je zakotvená úprava k tomu, jak zacházet se zprávami, které nám prezident účetního dvora a tudíž účetní dvůr jako takový nepředložil. Tady bych chtěl od kolegů a kolegyní vědět, jak se k tomu postavit. Protože v stanovách účetního dvora je jasně napsáno, že jsou nezávislí. A já se tady divím, jak se z toho dělá politický nástroj. Toto není možné to mm, musím jako předseda výboru eh, konstatovat. Tady výbor může mluvit a poradit se jenom o zprávě, kterou účetní dvůr předložil. A my jako parlament eh, eh, máme tady, jsme vybavili účetní dvůr se stanovami, kde je zaručena velká nezávislost tohoto účetního dvora. A účetní dvůr předkládá, předkládá, můžeme ho vyzvat, aby tak učinil, to udělám rád znovu, pokud to bude přáním výboru. Udělám to rád znovu a požádám, aby tuto zprávu předložili. Prezident Caldera už oznámil, že po poletní přestávce eh, tuto zprávu dá k dispozici. Ale ono eh, to taky nic nepřinese, když budeme o této zprávě spekulovat. A proto za třetí, jak eh, to už řekl kolega Stáes, čeho chceme dosáhnout? A tady bych doporučil, abychom na základě zprávy kolegyně Makovaj, na základě rozhodnutí z plenárního zasedání abychom tady se dostali určitému postupu, eh, co se týče eh, agentur. Já mám občas dojem, že někteří v tomto výboru vycházejí z toho, že to je poslední postup udělení absolutoria v dějinách. A divím se trošku, protože eh, přeci i v budoucích letech budeme tady mít k dispozici takovéto zprávy o udělení absolutoria a budeme o nich diskutovat. Takže rozhodující otázkou je, co udělat na základě teď daných otázek, co můžeme učinit, co musíme udělat. A pokud argumenty nebo pokud fakta budou taková, že absolutorium nebude moci být uděleno, eh, tak se to můžeme eh, odložit nebo se zdráhat. A jestliže na základě teď daných fakt dostaneme, dojdeme k závoru, že bude absolutorium uděleno, tak bude uděleno. A po eh, udělení absolutoria by pak v říjnu, v listopadu, v prosinci měla vzniknout nová situace, pak parlament bude mít veškeré možnosti, aby v dalším postupu udělování absolutoria znovu zvážil další argumenty a znovu se rozhodl. A proto v celé té diskuzi nechápu, proč um, Eh, se tady vede ta diskuze ve smyslu jakési finálnosti eh, těchto rozhodnutí. A proto bych ještě jednou rád eh, upozornil kolegy, kteří tady vyjádřili kritiku vůči sekretariátu nebo vůči mě jako předsedovi. Poprosil bych, abyste to podložili argumenty, tuto kritiku. Rád bych věděl, co jako předseda výboru mám udělat jinak, protože já tady vůči účetnímu dvoru zastupuji naše zájmy. E, tuto zprávu jsem si vyžádal, ale účetní dvůr je nezávislá instituce, tak jsme si to vždycky přáli. A účetní dvůr svou zprávu předloží a my v tomto výboru můžeme hovořit pouze o zprávě, která existuje, a ne o zprávě, která někde se je v nějakém v rámci interního postupu e, účetního dvora. A já se neodvažuji do spekulací o návrzích zprávy, pokud nemám její konečnou verzi. Ehm, kdy eh, tady přebírají ředitel, eh, zodpovědnost ředitel účetního dvora a proto bych mm, byl rád, kdybychom eh, to pokryli v naší agendě, abychom diskutovali pouze na základě zpráv, které k dispozici máme a abychom mohli příslušným způsobem argumentovat. A pokud to nebude včas pro udělení absolutoria, pak se to můžeme odložit, nebo nemusíme ho vyslovit, a nebo můžeme celou diskuzi vést v dalším eh, postupu udělení absolutoria. Tady bych pak kolegu Stále se poprosil, aby, ještě podlo, aby tedy podložil to, co říkal argumenty. Děkuji. In goede verstandhouding met de rekenkamer. Ano, já bych chtěl říci, že si přeji, aby zde nastala účinná spolupráce s účetním dvorem. Já vím, že bylo řečeno, že to do léta hotovo nebude, ale léto teď už nastalo a mm, v podstatě se o tom má diskutovat v září. A myslím si, že je přece normální, abychom v rámci dobré spolupráce požádali účetní dvůr, aby trošičku věci e, uspíšili, tak jako správní cyklisté, kteří teď jedou Tour de France protože skutečně chci jenom to, abychom mohli lépe konat svou práci. To opravdu nebyla žádná kritika vůči předsednictví výboru nebo vůči sekretariátu. Chci jenom, abychom velmi laskavě požádali účetní dvůr, aby učinil vše, co je v jeho silách, aby to trošičku uspíšil aby tedy se v tom Tour de France umístil na lepším časovém pořadí, abychom skutečně to absolutorium mohli udělit. Ja, in aller Sachlichkeit. Ich... Ano, zcela věcně. Já jsem vyzval účetní dvůr jménem výboru, aby tu zprávu předložili co možná nejdříve. Předseda účetního dvoru že ta, řekl, že ta zpráva bude k dispozici nejdříve po letní přestávce a já tedy doporučuji, abychom se této zprávě věnovali následně v rámci samostatného bodu, abychom k tomu poté přijali stanovisko nebo rozhodnutí. Já samozřejmě eh, jsem post postaven před otázku, jestli se e, ta zpráva bude týkat všech agentur nebo pouze těchto tří agentur a e, možná, že budou i jiné podněty mimo ten proces udělování absolutoria. To znamená, že to možná pomůže k tomu, abychom si jako výbor na to vytvořili svůj názor. Nyní tu mám další řečníky. Nejprve paní zpravodajka, paní Makovej, potom paní Herzog, pan Gerbrande, pan a, paní Alejandr a pan Gajer požádal o to, aby e, se přítomné agentury mohly vyslovit, pokud tak učinit chtějí. Já vím, že tady máme e, paní profesorku McLeod. E, pokud by tu byl někdo další, tak se samozřejmě může vyjádřit. Nyní má slovo paní zpravodajka, paní Makovej. Okay, maybe I should... Dobrá. Já bych možná měla mluvit až nakonec, ale přece jenom raději řeknu ještě pár slov teď. Především bych chtěla říci, že moje rozhodnutí navrhnout posunutí absolutoria nebylo politického charakteru. To je otázka, to je odborný závěr. Takže myslím si, že lidé, jestliže kolem hovoří o politických otázkách v souvislosti s tímto absolutoriem, tak e, to nemá na můj názor vliv. To není politická otázka. Je to o problémech, je to o střetu zájmu, který musíme vyřešit ve prospěch agentur i občanů. To je přesně to, co jsem udělala po hlasování na plenárce a nevím, proč bychom o tom měli tady znovu jednat, o, nebo jednat znovu o období před tím hlasováním. Pro hlasování proběhlo, bylo to nějak rozhodnuto, bylo rozhodnuto, že se posune absolutorium pro tyto tři agentury, budiš, ale to je, to je hotové a pojďme dál. Takže já jsem toho názoru, že je daleko lepší a je mou povinností spolupracovat s těmito agenturami, nejenom proto, abych vyslovila kritiku ve zprávě, ale eh, a, a čekala na, na podzim. Proč? Protože já s nimi spolupracuji dál, já jim to průběžně vysvětluji eh, a dělám to, co tady pan kolega nazval cestovní mapou, to znamená ty pracovní dokumenty pro EMA a EFSA Strávila jsem čtyři hodiny například s ředitelem EMA, kdy jsme probírali jednotlivá opatření a projednávali, co je možné, co není, co je užitečné. Čili to byla opravdu velice dobrá, poctivá diskuse. Stejně času jsem strávila s ředitelem EFSA. Obě agentury, EMA a EFSA, e podle mého názoru, Eh, mají zájem zahájit implementaci některých opatření eh, k zamezení střetu zájmu. Oni si nestěžují. Já jsem se až divila. Oni se nestěžují. My jsme spolupracovali a viděla jsem, že tedy někteří kolegové si stěžují. A jak jsem taky už říkala, mluvila jsem s řídícím výborem těchto agentur, Mm, a skutečně jsem cítila velikou podporu z jejich strany, eh, aby byly provedené některé tyto změny. A abych odpověděla panu Gérovi, předpokládám, že on odpověď zná, eh, tedy kam mířím, nebo jestli vy se mě ptáte, abych, nebo jestli eh, se snažím zabránit udělení absolutoria. Ne, pane kolego, já jsem to říkala na minulém zasedání koordinátorů, psala jsem to v mailu, eh, eh, říkala jsem to několikrát. Já chci, aby absolutorium bylo uděleno, ale jak jsem říkala na začátku, je potřeba, nebo je jasné, že do poloviny srpna musí agentury prokázat, Eh, aspoň, že začali s implementací opatření k zamezení střetu zájmu a eh, k eh, implementaci, v, začít v implementaci tedy prvních kroků té cestovní mapy. Takový je můj záměr. A jsem přesvědčena, že to pomůže agenturám také ke zvýšení důvěry v jejich práci ze strany lidí. Já jsem dnes nechtěla hovořit o dopisu zaslaném jinými kolegy, protože si myslím, že nejdůležitější je projednat to, co se teď děje ohledně agentur. Oni na tom pracují, mně se zdá, že jim to vyhovuje. Zvlášť chci zdůraznit, že Emma se velice zapojila, tam jejich ředitel skutečně je stejného názoru, že jsou žádoucí ty změny velmi dobře, jak si ta práce postupuje a já si přeji, abychom dál takto eh, dobře spolupracovali, abychom mohli potom poskytnout absolutorium za těch podmínek, které jsem již třikrát zmínila. To znamená, aby jaksi prokazatelně byly hm, realizována některá ta opatření. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji. Nyní paní Herzog a potom ještě jednou pan Gerbrandy. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Dneska budu hovořit maďarsky, protože je to záležitost nadmíru důležitá. Dovolte mi, abych nejprve vyjádřila svoje přesvědčení, že je velmi politování hodné, že paní zpravodajka přestala spolupracovat se stínovými zpravodaji a že spolupracovala pouze s koordinátory. V podstatě z té práce stínové zpravodaje vyloučila. Druhá věc. Paní Makovej ve svém příspěvku zmínila, že dokument, který byl schválen v plénu, by se měl změnit. Ráda bych se zeptala, jestli uvažuje o tom, že by se stavila nový dokument. Já osobně to považuji za velmi důležitou věc. Bylo by velmi dobré, kdyby se nám podařilo znovu vytvořit soulad, harmonii mezi členy výboru a paní zpravodajkou. A kromě toho by bylo velmi dobré, kdybychom mohli zlepšit spolupráci s jinými odbornými výbory. Mám pocit, že v plénu byly zřejmé rozdíly mezi řídícím výborem, výborem, který to má v gesci, a ostatními výbory. Ty rozdíly byly zkrátka veliké. A ráda bych se v této souvislosti zeptala na to, jestli výbor pro životní prostředí a veřejné zdraví by také nemohl sestavit zprávu, tak abychom měli jejich názor do září. A konečně třetí věc se týká transparentnosti. Viděli jsme korespondenci, eh, pardon, neviděli jsme korespondenci pana předsedy s agenturami. A neviděli jsme ani korespondenci mezi paní zpravodajkou agentury a, a agenturami. Proto tady nevím, ví, čím jménem paní zpravodajka vystupovala. Neměli jsme možnost na to reagovat, neměli jsme možnost k tomu položit otázky a proto považuji za velmi důležité, abychom do budoucna jasně viděli rozdíl mezi tím, eh, když pokládá otázky vlastním jménem a tím, když pokládá otázky jménem výboru. Mezi tím bychom měli jasně rozlišovat. Náš výbor zatím neformuloval žádný názor týkající se této věci. A konečně poslední věc. Když jsme schvalovali původní zprávy, tak eh, ty otázky byly již na stole. Proto se ptám, jestli je zaručena proporcionalita. Agentury nám povídali o tom, že odvedli velký kus práce. Nicméně paní zpravodajka, stínoví zpravodajové a koordinátoři měli pouze jeden jediný den na předložení pozměňovacích návrhů, což mi nepřipadá být férové, protože musíme dostat principu proporcionality. Všichni musí mít dostatek času na to, aby formulovali svoje návrhy, protože jsme do toho dokumentu, věno, do toho dokumentu vložili tisíce hodin práce. A kromě toho mám ještě jednu otázku. Je v pořádku, že paní kolegyně nám ty dokumenty ukázala dva dny před zasedáním? Paní zpravodajka rozeslala tu anketu zcela podle svého užíva- uvážení a my si musíme uvědomit, že agentury do toho vložily velké množství práce a že ta práce přišla v vníveč, byť byla spjatá s velkými náklady. Musíme si uvědomit, že jakékoliv urážlivé poznámky, které směřujeme na tyto agentury, mají velmi negativní dopad a že bychom se od toho měli distancovat. Tolik tedy eh, k mým formálním problémům. Kromě toho mám ještě jednu eh, podstatnou poznámku. Jménem sociálně demokratické frakce jsme projevili eh, svůj souhlas s tím, že bychom měli stanovit jasná pravidla pro to, kdy dochází ke konfliktu zájmu. Pokud takováto pravidla neexistují, nebo eh, když ta pravidla nejsou zcela jasná, nemůžeme ta pravidla aplikovat retroaktivně. A zároveň to odporuje mm, principu právního státu. Paní zpravodajka sepsala zprávu o konfliktu zájmů. Já osobně si myslím, že ten dokument je velmi dobrý, ale zároveň si myslím, že bychom se tou otázkou měli dobí, zabývat i do budoucna. A kromě toho se nabízí otázka, co je důležitější jestli fungování těch institucí a nebo slovo paní zpravodajky a její vlastní názor. A kromě toho bych měla ještě jednu otázku. Paní zpravodajka se k tomu vyjádřila a já budu pokračovat anglicky. Je to, to, je to stejné jako akční plán nebo je to něco jiného? Máme tedy eh, akční plán a eh, cestovní mapu nebo eh, jsou, je to jedna věc? Děkuji. Já, ano, děkuji, paní Hercog. Možná můžeme pospírat otázky a odpovědi na ně později. Další, pan Gabrandy. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní, pane předsedo. I já budu teď hovořit svým mateřským jazykem. Když eh, myslím na tento výbor, myslím na pozornost, na péči, chceme, aby všechna pravidla byla pečlivě uplatňována a tedy žádáme také od agentur, aby postupovali se stejnou pečlivostí. ale znamená to, že skutečně to musí platit obou straně. I pro jejich postupy, i pro naše. A my jsme tedy v květnu přijali zprávu na plenárním zasedání. Přijali jsme ji s veškerou pečlivostí. Byli jsme pro udělení absolutoria Eh, pro tedy agenturu životního prostředí pro EMA, ale eh, byla tam tedy ta snaha to posunout pro EFSA, byla tam také tedy ta zpráva přijata v květnu a to nám umožní, abychom zjistili, zda na podzim se nám případně podaří dospět nějakému jinému rozhodnutí a se stejnou pečlivostí, se stejnou přípravou musí také agentury být 100 získat tedy nějaké výstupy z naší strany. Takže skutečně máme tady už určité stanovisko, které bylo přijato. To je základ, na kterém mohou agentury pracovat a otázky, které se kladou v rámci tohoto usnesení, o kterém hovořím, musí získat také zase zpětnou reakci, abychom potom mohli v průběhu října udělit absolutorium. A já bych měl otázku na zpravodajku. Zdá se mi zvláštní, že se ještě teď bude klást celá řada otázek po těch otázkách, které jsou uvedeny v usnesení, které bylo přijato v květnu. To kladete ty otázky na osobním nějakém základě, protože to usnesení již přece obsahovalo celou řadu otázek. V posledních měsících jsme dostali celou řadu odpovědí od těchto agentur. A má frakce v květnu se rozhodla, že tedy tyto odpovědi skutečně mají eh, určitý eh, předpoklad, abychom je skutečně tedy vzali v potaz. Já bych chtěl vědět, jak to s těmi odpověďmi vypadá. Pokud jde tedy o EMA, pokud jde o životní eh, prostředí, tam snad už tedy byly nějaké kroky podniknuty, ale u těch ostatních agentur vlastně nevím, na základě nicméně květnového usnesení ty odpovědi nějaké přišly. Chtěl bych tedy vědět, co si o nich zpravodajka myslí. A další věc. E, jsem poněkud překvapen, a zase to souvisí Eh, právě s tou pečlivostí, kterou chceme projevit. Na jakém základě jste zpracovala tu cestovní mas, mapu? Je to zase tedy vaše osobní rozhodnutí? Je to na základě rozhodnutí výboru nebo plenárního zasedání? Pokud vím, tak jsem se nikdy neúčastnil nějakého jednání ani v našem výboru, kde by náš výbor přijal nějakou cestovní mapu a kde bychom také tedy eh, zpravodajce dali jakýkoliv mandát pro plnění této cestovní mapy, čili do jaké míry eh, skutečně toto všechno bylo náležitě ošetřeno. A teď další otázka. Eh, pokud je o škodu, která by mohla vzniknout reputaci těch agentur, potřebujeme, aby agentury byly skutečně dostatečně silné. My jsme na ně přenesli dosti výrazné pravomoci. Oni musí plnit zcela zásadní úkoly, jinak by skutečně neexistovala, neexistovaly. A tři agentury, kterých se týkají naše jednání, jsou skutečně velmi zásadní. Plní velmi důležité úkoly a je tedy v našem zájmu, aby tyto agentury skutečně měly tedy dobré jméno. Nejenom v Evropě, ale po celém světě. A já jsem viděl, že kritiky, které vycházejí vlastně ne tedy tak z toho usnesení, ale spíše z individuálních poznámek, které činí paní zpravodajka, mohly eh, poškodit některé agentury. Eh, a to způsobem, který může být téměř nevratný. Skutečně to může být tedy již bod, ze kterého není návratu. Čili myslíte si, že ve vztahu k tomu usnesení, které bylo přijato v květnu, pokud tedy ty škody jsou nějak způsobené tímto usnesením, že se to dá potvrdit, anebo že to naopak tedy jsou škody, které vycházejí z těchto poznámek. Pokud jde v podstatě o střed zájmu, jak o tom hovoří účetní dvůr a jak hovoří také o těch přesunech osob z soukromého do veřejného sektoru a naopak. Pane předsedo, já skutečně si myslím, že ta zpráva v podstatě může existovat teprve pro nás, tedy ve chvíli, kdy bude opravdu formálně uveřejněna. Takže nevím, jak někteří členové by snad mohli případně dopředu do té zprávy nahlédnout. Z jakého titulu? V kuluárech se proslýchá, že někteří poslanci by snad některé zprávy mohli mít k dispozici a jiní ne. Z toho jsem skutečně dost jaksi v úžasu, protože mám pocit, že účetní dvůr by skutečně měl tu zprávu rychle uveřejnit. Měl byste o to požádat, jistě jste tak již učinil, pane předsedo, ale možná, že by se tato nabídka měla tedy zopakovat aby odpovědný činitel účetního dvora a také Evropská komise ještě tedy předtím, než budou předkládány pozměňovací návrhy, pokud jde tedy o postup absolutoria, že bychom měli tedy svolat jednání k této zprávě. Vycházím z toho, že máme dostat tuto zprávu během července, abychom potom mohli v září, myslím si možná poslední týden srpnu nebo začátkem září, bychom měli uspořádat jednání s Evropskou komisí, s odpovědným pracovníkem účetního dvora k této zprávě, pokud jde o střed zájmu. Myslím si, že je téměř vyloučené, abychom dále pokračovali v postupu pro udělování absolutoria, pokud nemáme možnost eh, se seznámit se zprávou, pokud nemáme možnost přímo tedy být v kontaktu s účetním dvorem. Děkuji, pane předsedo otázku mohu přímo zodpovědět. V současné době nevycházím z toho, eh, že by zpráva byla včas k dispozici. Pokud bude k dispozici, tak eh, bychom mohli vyjasnit, jestli uspořádáme zvláštní zasedání či ne. Eh, já tomu bránit nebudu. Musíme prostě včas před koncem předkládání, tedy lhuty pro předkládání pozměňovacích návrhů, což je 6. září, musíme to včas zkusit. Dosud tedy žádné konkrétní datum eh, nemám, kdyby zvláštní zpráva měla být předložena. Dále eh, seznamu řečníků je paní kolegyně Kresle a pak paní Andreasen a pak paní Ajasen. Děkuji. Chtěla bych se zasadit za to, abychom se pokusili věci nepřehánět. Myslím, že kolegyně Makovaj je angažovanou zpravodajkou, která konstatovala problém, problém, o kterém se tady už dvakrát hovořila, a sice problém střetu zájmu v agenturách. Minulý rok jsme už s EMou zažili to tež. V letech předtím jsme tady diskutovali otázce toho, jak zacházet eh, s CEPOL. Eh, vždycky jsme tady měli nějakou agenturu, kde eh, jsme měli rozdílný přístup. A myslím si, že důležité je teď, abychom nedělali věci, které nás celkově oslabí. A to myslím ve dvou směrech. Paní kolegyně Makova je zpravodajkou eh, celkového, celého parlamentu a eh, myslím si, že bychom měli pracovat na řešení odložení udělení absolutoria. Tady proto byla většina plénu, proto jsem proti tomu, abychom teď diskutovali o tom, co jsme měli udělat lépe. Já bych sama s udělením absolutoria v případě EMA, EFSA, já bych se s tím mohl srovnat. Agentura pro životní prostředí právem, tam jí nebylo uděleno absolutorium, tak na tom trvám. Obě další agentury, ty mají tento problém. Ty problém, který nemůžeme vyřešit a paní Makovaj se o to ani nesnaží. Náš problém je však v, však v tom, že tady nemáme příslušné právo, abychom se věnovali otázce střetu zájmu. Je to všem práce, která musí být vykonána. Odborné výbory se musí věnovat otázce střetu zájmu musí se jí věnovat a to je další proces, mm, který musíme tady velice dobře zvážit a říct si, co chceme. Ehm, samozřejmě, že chceme ponechat různé průmyslové eh, poznatky z průmyslových odvětví v těchto agenturách, ale eh, tento, to pozadí eh, průmyslových eh, know-how, to musí být mm, tak jasné, eh, aby nevznikl ani náznak pochyb o tom, že tady existují nějaké nečisté vlivy. A proto jako příznivkyně genové techniky, gentechniky považuji za neúnosné, aby tady se pochybovalo třeba v případě agentury pro bezpečnost potraviny. potravin. To je nepřijatelné. Potřebujeme jasné postupy, jasná pravidla. A když se tak podívám na to, jak agentury postupovaly dosud, že tady experti sice vydali prohlášení o zájmu, ale poté toto prohlášení nehrálo při přidělování úkolů žádné, žádnou roli. Nikdo to nepřeskoumal, jak se zachází s tímto eh, úkolem jaký střed zájmu by tady mohl existovat. Pak si myslím, že stojíme před skutečným problémem a paní Maková tady vyzdvihla problém. a Řekla, že to je věc, které se musíme postavit. A my ho také nemůžeme eh, přehlídnout, tento problém, eh, ale jsem toho názoru, že tento problém nemůže být teď vyřešen. Definitivně nemůže být vyřešen, je to problém, který bude existovat i nadále a jsem proti tomu, abychom eh, jim nedávali těmto agenturám absolutorium, protože mají problém. I chemická agentura eh, má eh, problém, agentura pro lékařství taky. A je zajímavé, že ta agentura pro lékařství, ta, tady to, to máme také a proto bych jenom radila, abychom se daleko věcněji věnovali celé této otázce. Já jsem spokojena s tím, že problémy konečně řešíme, že můžeme vyžadovat postupy od agentur k těmto otázkám. Myslím, že to vyžadovat musíme, jestliže budeme chtít být seriózními eh, zákonodárci. Ale všechno ostatní, eh, myslím, ehm, ehm, nebude moci vyřešit tento výbor, eh, díky bohu, ale musí se tomu věnovat i ostatní výbory a jde o to, abychom našli řešení této otázky. Proto bych chtěla důrazně požádat, abychom spolupracovali tak, jak eh, se to sluší a patří, tak, jak jsme to dělali vždycky, a abychom mohli posunout se ku předu v této zprávě. Já jako koordinátorka jsem vždy kladla velký důraz na to, aby paní kolegyně Makovaj Ehm, mohla své pozměňovací návrhy k vlastní zprávě ehm, eh, dávat, dát, dostat k dispozici včas, tak abychom mohli přeskoumat, jestli každá frakce a každý z nás ehm, opravdu popřemýšlel o svých pozměňovacích návrzích. To uvidíme, řekneme, pak uvidíme, jestli to budeme akceptovat nebo jestli budeme muset udělat něco my sami. Já chápu hněv a frustraci eh, tady, protože každý eh, z nás se pak to bude muset znovu tomu věnovat a chci ujistit, to, máme tady to ujištění, že ty vlastní pozměňovací návrhy eh, paní Makovaj eh, budou dány k dispozici včas, tedy před uběhnutím lhůty pro předkládání pozměňovacích návrhů. Budeme moci přeskoumat, jestli eh, se to můžeme takto nechat, anebo jestli ještě něco budeme muset pozměnit. Děkuji paní Kresle, paní Andreasen. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já jsem to tady v tom výboru říkala už několikrát absolutorium se týká minulosti, ne budoucnosti. Daňoví poplatníci chtějí vědět a, a chtějí, abychom my schválili způsob hospodaření s jejich penězmi v minulosti, ne v budoucnosti. Takže já si myslím, že parlament a my tady ve výboru jsme v pasti, ve vlastní pasti, kterou jsme si mm, mm, jak si nastavili. My jsme v minulosti odkládali absolutorium pro jiné agentury a pracovali jsme na akčním plánu pro zlepšení situace, jenže ta situace se zlepší až v budoucnosti, ne v minulosti. Čili tento eh, proces proti přírodě v parlamentu, kdy se absolutorium odkládá, až dojde k nějakým slibům do budoucna, to prostě nefunguje protože to jsou jenom sliby a akční plány, které do budoucna dostaneme. A my jsme dnes právě chyceni do této pasti a já nevím, proč jsou lidé eh, tak eh, eh, zaujati otázkou důvěryhodnosti agentur, Jestliže stejnou procedurou jsme prošli v minulosti, v loňském roce jsme měli stejný postup, kde šlo k posunutí absolutoria e, o 6-8 měsíců na základě nějakých slibů do budoucna e, ohledně e, toho, jakým způsobem se, se pol pořídí v budoucnosti a ne, já se omlouvám, ale v žádné organizaci ve světě nemůže, jak si se schvalují účty a hospodaření na základě toho, co vykonali v minulosti a ne v budoucnosti. Takže my postupujeme stále stejně dopředu a pak nemůžeme čekat nějakou úctu od daňových poplatníků, protože tady máme kolegy v tomto parlamentu, kteří jsou schopni psát těmto agenturám a říkat jim, že my, europoslanci, nemáme právo se ptát. No prostě já si myslím, že bychom se měli nad sebou zamyslet. Děkuji. Děkuji a nyní paní Ayala Sender, prosím. Sí, eh, la verdad es que la última intervención de Andreasen, con la que normalmente no suelo... Je pravda, že poslední vystoupení paní Andreasen, se kterou velmi často nesouhlasím, má zde skutečně své opodstatnění, protože je tady rozdíl mezi tím, jak působí výbor pro rozpočtovou kontrolu, výbor pro rozpočet a různé politické instance, které se zabývají skutečně těmi podstatnými věcnými otázkami. Jde skutečně o určité rozdělení, které může vést k jistým konfliktům a chápu, že výbor pro kontrolu rozpočtu má v podstatě také tedy provádět právě kontrolu toho, jak se tyto věci odvějí v praxi a ten střed zájmu je takový, řekněme, ještě další možný problém. Máme tady e, samozřejmě výbory, které se zabývají otázkami jež s agenturami souvisí třeba v jiných eh, ohledech. Ale pokud by se tedy eh, zpětně hovořilo o tom hlasování v květnu, máme celou řadu reform, celou řadu tedy vylepšení, jak o tom hovořila i paní Makovej. Já pak tedy nechápu, proč ve chvíli, kdy se v podstatě předkládá zpráva k druhému hlasování, takže vlastně máme v ruce pořád jednu a tu též zprávu, čili já samozřejmě chápu, jak tyto věci mohou vypadat, ale myslím si, že bychom měli skutečně projevit jaksi větší serióznost, předložit nový návrh, začlenit tam právě ty lepší eh, aspekty, ty změny k lepšímu protože občané, kteří eh, se zabývají tím, co tady děláme, musí vědět, že tam došlo k nějakému zlepšení, protože ten dokument, který z toho vzejde, nebude pak tato eh, zlepšení nikde obsahovat, pokud je tam nezahrneme. A také chápu, že je zde problém spojený se střetem zájmu. My jsme těmto problémům museli čelit i v jiných situacích, například v případě jednoho komisaře a skutečně jde o důležitou otázku a my zde skutečně můžeme zahrnout různé výkonné agentury, které zde působí. Můžeme skutečně na ně nahlížet stejně pokud je o ty tři agentury, zejména tedy tu agenturu pro životní prostředí, kde už problémy byly i v minulosti a existují i teď, my už jsme s nimi spolupracovali. Účetní dvůr tehdy řekl, že jde o určitou praxi, která je tedy eh, vhodná k dalším změnám a mělo by se to skutečně týkat těch agentur, jimiž se zabýváme, které jsou předmětem naší zprávy. Protože pan Stas také říkal, že jde o problém střetu zájmu, já bych chtěla ale říci, že skutečně se nejedná pouze o hodnocení ze strany jedné osoby, ale že to je hodnocení, které se dělá na základě vědeckých poznatků, že to je tedy ještě dále argumenty podloženo. Myslím si, že skutečně zde musíme mít účinná pravidla pro kontrolu že nejde třeba o platové podmínky jedné jediné osoby, na jejich základě bychom mohli říci, že ty problémy jsou realitou či nikoli. Myslím si, že ty rozpory z hlediska času, zdrojů a z hlediska tedy toho, co skutečně ze strany občanů musí být vnímáno jako věnování prostředků, možná tedy na věci, které si to zcela nezaslouží, myslím si, že všechno by to mělo být náležitě zhodnoceno v našem výboru bychom měli být 100 a pokud tedy účetní dvůr nám zde skutečně tedy k tomu něco předložil, pak je třeba vidět, jaký je zde vztah mezi využitými prostředky a účinností těchto prostředků. Děkuji vám. Děkuji. Nejprve ještě předám slovo paní kolegyni Hercog a potom zástupcům agentur, zástupcům agentur, pokud budou chtít. Takže nejprve paní kolegyně Hercog. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych dala jasně najevo, že všichni poslanci Evropského parlamentu mají samozřejmě právo klást otázky. Pokud ale poslanec klade otázky jménem výboru, tak potřebuje souhlas toho výboru a to tady chybělo. Souhlasím e, s tím, že tady potřebujeme e, jasná pravidla a ta v tuto chvíli nemáme. Nemůžeme někoho odsudit, aniž bychom měli jasný důvod. To znamená, že potřebujeme jasná pravidla. A v této souvislosti mám ještě jednu otázku. Bylo by velmi dobré, kdybychom eh, slyšeli i názor výboru AVKO. Pokud totiž pracujeme na základě spolurozhodování, tak by bylo velmi dobré, kdyby se k tomu vyslovil i výbor pro ústavní záležitosti. Děkuji. Děkuji, děkujeme paní Hercog. A nyní se ptám zástupců agentur. Bylo mi řečeno, že je přítomná paní profesorka McLeod, takže prosím, máte slovo. Nebo kdo, kdo chce začít? Já se jmenuji András Spot a jsem zástupcem ředitele agentury EMA. Děkuji, pane předsedo, že jste mi umožnil se k tomu vyslovit. Řeknu pouze pár slov za agenturu EMA, protože samozřejmě nemohu hovořit za ostatní agentury. Situace v jednotlivých agenturách je velmi rozdílná. Nejprve mohu konstatovat, že jsme tedy s paní zpravodajkou spolupracovali ve všech bodech a že ne pouze kvůli paní zpravodajce, ale kvůli výboru a kvůli celému parlamentu jsme ochotni zodpovědět veškeré otázky, přijmout veškerá opatření, která nám byla doporučena. Agentura EMA měla to štěstí, že absolutorium nám bylo odloženo již v loňském roce díky tomuto výboru. To znamená, že už jsme prošli určitým procesem učení, už jsme se z toho poučili. V tuto chvíli se ale nebudu eh, věnovat detailům. Nejde o střed zájmu. To je samozřejmě věc, která vám leží nejvíce na srdci, ale pokud se podíváte na zprávu z května a tu dnešní zprávu, tak zjistíte, že na rozdíl od loňského roku obsahuje mnoho dalších bodů, které se týkají změny eh, pravidel v agentuře. To znamená, že vyžadují změnu pravidel v agentuře a eh, vedlo by to k obrovskému procesu změn v agentuře. Veškerá opatření, která jsme doposud zahájila, zahájili, stály, stála eh, milion euro. Pouze na odpověď, nebo k tomu, abychom odpověděli na jeden dopis paní zpravodajky, musíme zadat analýzu. To všechno samozřejmě stojí spoustu peněz a mnoho pracovních sil. Pouze abyste si o tom udělali jasnou představu. Pro nás je v této souvislosti velmi důležité, aby ne abychom tedy měli spolehlivou lačku, spolehlivé měřítko pro opatření, která po nás parlament chce a která máme přijmout. Není možné, aby se e, to měřítko a ta laťka neustále měnily. Jak správně řekla paní Andrázen, pouze tehdy se budeme schopni poučit z minulosti a do budoucna budeme schopni přijmout spolehlivá opatření. Kromě toho je pro agentury velmi důležité, aby opatření, o, která vás informuj, o kterých vás informujeme a která jsme přijali, aby tato opatření vzal parlament na vědomí. Abychom jako Sisyfos neměli pocit, že musíme neustále nově zavádět opatření, která už jsou v podstatě zavedena. Na závěr mi dovolte, abych opakoval jednu věc. Je pro nás velmi důležité, abychom dostali úkolům, který nám, které nám parlament klade, abychom dostali jeho požadavkům, ale na druhé straně nesmí být narušena důvěra, a to především eh, důvěra v nás a v parlament. A to je všechno, co jsem k tomu chtěl říci. Úplně na závěr ještě jedna věc eh, k té zprávě účetního dvora, o které jste tady diskutovali. Nyní v tuto chvíli je to tak, že eh, agentura EMA je v rozporu eh, s účetním dvorem. Návrh zprávy byl hotoven od, hotov od června. O tom návrhu diskutuje, č, diskutují čtyři agentury, které jsou v té zprávě zmíněny a pokud jsem správně informován, tak definitivní verze zpráv spolu s názory agentur bude k dispozici v půlce srpna. Děkuji. A nyní se ptám ostatních. Eh, chtějí eh, další zástupci agentur k tomu něco doplnit? Chtějí si vzít slovo? Um, Děkuji, eh, pane předsedo. Jack Maidlem z Agentury pro životní prostředí. Děkuji, že jste nám umožnili hovořit a dali nám čas. Chtěla jsem udělat pár poznámek. Moc jsme se tolik neobjevovali v textu nebo v diskuzích dnes odpoledne, ale jasně, tady máme problém v očích zpravodajky, takže jsem byla potěšena, když paní Makovej napsala 27. června, a řek, poděkovala nám, eh, uznala společnou práci, kterou jsme eh, odvedli. A eh, v tomto světle bych ráda tady odpověděla na otázky, které vznikly od začátku procesu 10. dubna 2011 a pak 13. června. Vždycky jsme se pokoušeli odpovědět na vaše otázky týkající se střetu zájmu a myslím, že jsme se pokoušeli být dosti asertivní, chtěli jsme vždycky odpovědět na každý bod. I třeba 1600 různých individuálních misí a podobně. Takže doufám, že eh, skutečně máte pocit, že se snažíme na vaše otázky odpovídat. Ale v tomto kontextu bych ráda eh, odkázala k tomu, co říkala paní Andreasen a paní Gressle. Eh, jde o minulost, o to, abychom zůstali nohama na zemi. Ráda bych řekla toto. Ehm, správní rada, ehm, bohužel tady nemáme akční plán nebo nějakou cestovní mapu, ale ehm, tady máme, jsou tady určité akce, pět, jsou to postupy, které se týkají střetu zájmu, pak jsou tady jiné pozice v jiných organizacích, prošetření rozpočtových položek a sorry, on training policy and on... Promiňte, politika školení. Douf, prom, omlouvám se, říká řečnice. Pokoušeli jsme se odpovědět na všechny tyto otázky a já jsem vám k dispozici a budu pokračovat a nadále otázky zodpovídat, ale obávám se, že co nemohu udělat, nemohu odpovědět na obvinění, která se objevila v tisku, zároveň jak budu odpovídat na vaše otázky. Pokouším se, co nejvíce mohu, jak nejvíce mohu uchovat, tak aby agentura byla i nadále v chodu, ale je velice eh, těžké eh, potom do důvěru ve svému personálu. A skutečně se snažím být dobrou eh, občankou a například ve zprávě v usnesení z 10. května tady je požádána agentura, aby více komunikovala, aby oslovila veřejnost a mohu vás ujistit, pane Stacy, že jsme skutečně sledovali finanční úpravy. Nikdy jsme se nepokoušeli od nich odchýlit chvíli A já bych přivítala s vámi dialog, pokud máte pocit, že věci nebyly odvedeny pořádně. A myslím si, že jsme se pokusili odpovědět na otázky paní Makové a vaše. To jsme udělali. Takže co tady předkládám? Když to budeme posuzovat podle minulosti, tak správní rada teď napsala panu Tojerovi, například konstatuje, že byla řádně informována o všech mých aktivitách a nenašla žádné střety zájmu. Takže pokud chcete se k tomu vrátit a kritizovat, a pak je to v pořádku, ale oni potom přijdou s posílenými pravidly a toto už řekli. Řekli to i, že do budoucna budou tady mít politiku eh, školení eh, například. Znovu a znovu eh, říká správní rada, že povzbuzují agentury, aby byly zaangažovány do důležitých kroků. Povzbuzují k tomu, aby byla zaangažována angažována do agentur, abych vytvářela partnerství a e, oslovovala občany. Takže mohu říct toto. Omlouvám se, ale musím říct jménem eh, svých pracovníků i svým vlastním jménem, že děláme vše, co je v našich eh, silách, abychom eh, dopracovali k tomuto absolutoriu. A je to velice těžké. Vím, že, jsem, že to je velmi, velmi emocionální záležitost. Asi bych to neměla dělat, protože je to přenášeno, ale nemohu si pomoci. 14 hodin jsme strávili tím, že jsme odpovídali na vaše otázky a nevím, co víc jsme mohli udělat. Nemůžeme změnit minulost a pokusíme se co nejvíce eh, to pracovat v budoucnu. Skutečně vám to slibuji, ale nevím, co ještě jiného můžeme udělat, na co můžeme odpovědět. Nemyslím si, že tady jsou další odpovědi, které vám můžeme poskytnout. Promiňte, velice se omlouvám, že jsem se takto rozrušila. Ja, vielen Dank, äh, Frau. Děkujeme, děkujeme paní profesorko McLeod. Děkujeme vám za to, že jste nám byla ochotná odpovídat na naše otázky, stejně jako v minulosti. Velmi důležité je, abychom si uvědomili, v čem spočívá cíl udělování absolutoria a abychom eh, právě eh, tím poměřovali mandát. Rád bych se zeptal, jestli je přítomna ještě nějaká další agentura, eh, agentura EFSA. Prosím, máte slovo. Thank you, thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Jmenuji se Alberto Spagnoli a e, jsem e, ředitel výkonného výboru eh, bezpečnosti, agentury pro bezpečnost potravin. Já bych rád reagoval na, na to, co říkali kolegové z agentur pro léčivá a životní prostředí. A chtěl bych zopakovat, že také eh, EFSA se snažila maximálně zodpovědět všechny otázky, které jsme dostali v rámci všech procedur. Snažili jsme se reagovat eh, na usnesení parlamentu z května a další požadavky zpravodajky a jsme připraveni spolupracovat až do konce. Také bychom chtěli zdůraznit, že i pro nás to znamenalo velikou investici, jak si vyžadovalo to velké nasazení, abychom vyhověli všem těmto požadavkům a chci vás ujistit, že budeme, že jak si e, se zvlášť budeme zaměřovat na otázku střetu zájmu. Rozumím tomu tak, že rozhodnutí tohoto výboru na konci celé procedury E, za účelem poskytnutí Upsauteria e, e, se bude zakládat na třech dokumentech, což je ta zpráva, kterou čekáme všichni, vy taky. Za druhé je to ta cestovní mapa nebo akční plán, jakkoliv se to nazve, na němž spolupracujeme a, a jedna to chápeme, že jsou také odpovědi, které jsme poskytli na otázky e, Evropského parlamentu z 10. května. A my bychom chtěli pouze mít ujištění, že e, ta práce, kterou jsme v tomto kontextu odvedli, která e, představuje významný soubor dokumentů, který parlament projednává. My někdy máme totiž pocit, že produkujeme velikou spoustu dokumentů a a zdá se, jako by nebyly důkladně prostudovány. Například mm, dokumenty, které poskytují detailní vysvětlení všech nových opatření, která jsme přijali v uplynulých měsících v rámci nové politiky nezávislosti a nových pravidel implementace, která za- začínají teď a v jejich rámci jsme eh, také provedli screening nových expertů, které, kteří byli jmenováni v nedávné době. Také jsme odpověděli velice detailně na veškerou kritiku, která zazněla v souvislosti s různými jaksi tvrzeními ohledně EFSA v minulých letech, která vlastně byl, z nich pramenila celá tato debata. Protože tato debata vlastně vyplynula z řady kritických hodnocení která jsou projednávána eh, v parlamentu a my bychom rádi eh, prohlásili, že skutečně se tomu maximálně věnujeme, věnujeme tomu pozornost, reagujeme na to a proto my se budeme vždy snažit, jak si poskytovat ještě více, ale to, co poskytujeme, nebo ty otázky a dokumenty, které jsme zatím eh, poskytli, představují veliký jaksi soubor práce a já doufám, že to tak bude taky vnímáno. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkujeme. Zprávy agentur jsme slyšeli, viděli. Nyní se hlásí ještě někteří členové výboru. Prosím, paní Halk má slovo. Děkuji. Já jsem se vůbec nechtěla hlásit o slovo, nechtěla jsem nic říkat. Ale paní Jacqueline McLeod a to, co právě prožívá, čím prochází, mě přimělo k tomu, abych se ještě jednou přihlásila o slovo. Jsem místo předsedkyně výboru pro kontrolu rozpočtu. Od roku 2004 jsem stálou zpravodajkou pro všechny agentury. A musím říci, že interinstitucionální pracovní skupina ukončila svoji práci, já jsem byla její předsedkyně, právě pro agentury. Musím říci, že jsme odvedli úspěšnou práci, a podle mého názoru to bude mít ještě další důsledky. Budeme na to muset ještě pracovat, jak my, ta komise. Proč jsem se přihlásila o slovo? Vypadá to tak, že paní Makovej očividně nenapsala to do zpráv, ale ve skutečnosti se pokouší v tisku na základě poloprav, náznaků a urážek, osobních urážek, vyvíjet politiku dělat politiku a to není nic, co by bylo mým vlastním výmyslem. Je to něco, co vám mohu ukázat, předat v kopii. A někdo, kdo dělá svoji práci dobře a s nasazením, reaguje takto citově emocionálně a má pocit, že je s ním nakládáno velmi nespravedlivě. Já to naprosto chápu, pouze proto jsem se přihlásila o slovo. Děkuji, paní Haug. Nejprve paní Gresla a potom na závěr paní Makovej. Mně se nelíbí ta demonizace jedné poslankyně, která tady odvádí svoji práci. Musím říci, aby, že vás chci požádat o to, abychom byli věcní. Prosím i zástupkyni agentury o věcnost. Mně ta reakce nepřišla přiměřená. Buď spolu diskutujeme a proto si také volíme ředitele agentur, anebo to vzdejme. Již před diskuzí jsem si všimla, že takovéto diskuze eh, hrály určitou roli při eh, analýze různých věcí. Samozřejmě, že lidé reagují různě, ale požádala bych o to, aby věci, které jsou na stole, právě v agentuře EEA, o kterou jsem se starala já, otázka cest do Karibiku, otázka příčného financování nevládních organizací, já si myslím, že jsou to velmi závažné otázky, Eh, musíme z hlediska evropského rozpočtu tyto otázky klást a na ně odpovídat. My jsme velmi vděční za ty otázky a proto bych byla velmi ráda, kdybychom do toho vnesli větší věcnost, větší objektivnost. Je samozřejmě eh, Juto dobré, eh, že nám předkládáš takovéto informace, já bych to také ráda získala a požádala bych o to, abychom ten problém viděli věcně, abychom ten problém neomezovali na to, že jeden zpravodaj Eh, postupoval tak, postupoval. Já osobně mám tady velký zájem na tom, abychom ten eh, problém vyřešili. Mus, otázky, které jsou na stole, musíme zodpovědět a tím by to mělo skončit. Děkuji. Gressle. Děkuji, paní Gresle. Paní Makové, prosím. Děkuji. Vidím tady mnoho emocí musím se přiznat, že já nepociťuji emoce a držím se profesionálního aspektu své práce, kterou já a my musíme udělat. Snažím se, nebo pokusím se stručně zodpovědět některé věci, které tady zazněly. Konflikt zájmů je v pravomoci tohoto výboru. Souvisí to s, s hospodařením se zdroji, s prostředky, z fondy a s aktivitami a výsledky aktivit agentur. Opatření k zamezení střetu zájmů jsou klasická. Uvedu příklad. To je to, o čem jsem jednala s EMA a s EFSA. Jestliže máte lidi, kteří pracují průmyslu a potom přijdou jako odborníci do agentur, tak to má veřejnost vědět. A má vědět, že ten dotyčný pracoval v té a té firmě a v té a té e, pracovní skupině agentury a že dává názory ohledně toho a toho léku. Je to otázka transparentnosti a takových věcí. To je klasické už celá léta Eh, to funguje v rámci OECD a dalších relevantních organizací, které se specializují na problematiku střetu zájmu. A je jasné, že je to součást našeho mandátu. Jestliže hovoříme o té je, e, zprávě z účetního dvora, ano, t, tam má být předložena nám. Co se týče zastupců agentur, pane Gerbrandy, já jsem měla v úmyslu jak si zlepšit pověst agentur, protože v médiích celá řada tvrzení ze strany třeba nevládních agentur v souvislosti s EMA a hlavně v souvislosti s EFSA Eh, zaznívá lecos a já bych chtěla jaksi eh, zlepšit pověst agentur tím, že jim pomohu vyřešit právě ten problém střetu zájmu. Když se podíváte na tu spoustu zpráv, především co se týče EFSA, o střetu zájmu eh, členů představenstva. A teď vidíme, že dnes před hlasováním předseda EFSA rezignoval a, a vstoupila tedy do jedné potravinářské firmy a vlastně ten před hlasováním musela rezignovat. Eh, takže ano, to jsou věci, které lidé vidí a já chci pomoci agenturám tento problém vyřešit a zlepšit svoji pověst. Já budu velice ráda, když bok po boku s řediteli a představenství agentur půjdeme před média a, a na závěr tohoto procesu a řekneme tedy, co se nám podařilo absolutorium se týká minulosti, ano, to je pravda. Ale jak jsem říkala, nejde jenom o to, eh, že to je závazek do budoucna. My chceme, aby došlo k implementaci opatření, nebo minimálně věrohodný začátek implementace. A všechno má jednání s EMA-EFSA vedou k tomu, že vidím, že to skutečně dělají. A chtěla bych říct si zástupci EFSA, ano, určitě, všechny vaše písemné odpovědi, čísla a tak dále, to vezmeme v úvahu a, e, a jak si zohledníme to v pozměňovacích návrzích. Já vlastně apeluji e, na vás, abyste e, agentury jaksi mm, ne, podporovali v tom, v čem, jak se, co už zahájili, co začali dělat. A na adresu paní Hawk a jejich tvrzení. Já jsem nepřivedl, jak si já jsem nevnesla do diskuze tu dopis, který jste poslala agenturám. Vy mě k tomu nutíte. Vy jste poslala dopis všem třem agenturám, ani jste se neporadila se spravodajkou a v tom dopise jste jim tvrdila nebo říkala, že co si přesahuje můj mandát já mě nikdy nenapadlo jít za vámi a ptát se vás, proč jste to udělala. Prostě každý pracuje svým způsobem. A neočekávám, že mi na to odpovíte, protože já to prostě nebudu reagovat. Chcete si na, poslat dopis, budíš, pište si dopisy. A konečně poslední, e, to se týká agentury pro životní prostředí. Jak jsem říkala, hovořila jsem s komisí, mám odpověď od komise s tím, že tam jsou vážné problémy, že představenstvo má přijmout okamžitá opatření, včetně procedurálních eh, kroků k zamezení střetu zájmu, pravidel Eh, přijímání rozhodnutí ze strany členů představenstva v souvislosti s jinými organizacemi, Ehm, sledování jednotlivých položek rozpočtu a tak dále. Celá řada kroků byla přijata a když se podíváme na to, v jaké fázi implementace eh, ta, mm, eh, ty kroky budou v srpnu, všechno se to zobrazí v pozměňovacích návrzích, ale vzhledem k jednotlivým postojům a emocím, které tady jsou, já bych eh, apelovala, abychom nebyli emocionální, abychom upozornili na nekonzistentnost v korespondenci ze strany Agentury pro životní prostředí. Já uvedu jenom dva příklady a chci vás všechny ujistit, že mám písemné dokumenty a doklady o všem, co říkám. Když se ptám, jestli některá nevládní organizace eh, v působnosti agentury existuje, nebo na, tak by bylo řečeno, že ne, ale když na webových stránkách konkrétní nevládní organizace je naše adresa, tak přijímám opatření pro to, aby ji opustili. A teď já říkám, je to veřejný dokument a při zahajovací ceremonii těchto nevládních organizací, které mají své sídlo v, jaksi na adrese agentury, vy jste, paní ředitelko, tam pronášela e, zahajovací řeč a vy musela jste vidět, že tam mají sídlo u vás. A druhý příklad je ten. Vy jste nám napsala, nám všem, včetně předsedy paní kolegyně Makovaj, promiňte, říká předseda, my tady nejsme u soudu. A And we know this, we know. A teď se zabýváme otázkou absolutoria. Takže prosím, paní kolegyně, a taky dodržujme čas nějaký. Máte příležitost eh, zakončit své připomínky a postoupíme k dalšímu bodu na programu. Paní Makovaj, rozeslal jsem v čem dokumenty, já jsem to eh, učinila před hlasováním v plenárce, ale já mám ještě jednu připomínku. Zase to byla otázka nekonzistentnosti, co se, nebo v době, kdy v květnu a v listopadu jsme eh, eh, se měla ředitelka zúčastnit eh, si a bylo to na webových stránkách, které potom byly změněny my jsme dostali celou řadu dokumentů, já oceňuji vztahy a spolupráci se všemi, ale toto jsou věci prostě, ke kterým z MAF se nedochází. Já dal pracuji dobré víře se všemi agenturami, beru v úvahu všechny jejich výsledky a závazky a uvidíme v půlce srpna, jak to bude vypadat. Já se s vámi podělím o všechny tyto dokumenty a o své pozměňovací návrhy, dříve než nastane tedy ta lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů. Vážení kolegové, kolegyně, dnes odpoledne jsem dal možnost, abychom podrobně prodiskutovali tuto otázku. A to trošku um, dostaneme tím do chaosu náš pracovní program, ale bylo to nezbytné vést rozpravu k těmto otázkám, protože jinak to všechno zůstane jen pod povrchem. Uh, bylo pro mě důležité, abychom při všech diskuzích o otázce rozpočtové kontroly a udělení absolutoria, tedy v případě otázky toho, jestli tady to můžeme eh, eh, veřejné výdaje eh, evropského rozpočtu investovat tak, že to bude efektivní co do nákladů. My víme, že v evropských, ti, kteří pracují v evropských institucích, že za čísly se vždycky skrývají lidské faktory. Jsou to lidé, které, mm, s kterými musíme zacházet s příslušnou péčí a pozorností. A já bych si přál, aby tato lidskost, mm, humanitas, mm, aby tyto základní hodnoty naší práce v Evropské unie byly i nadále hodnotami, abychom na ně nezapomněli při všech politických sporech či sporech o jednotlivá čísla. Slyšeli jsme teď ano, člověk může dělat svou práci. Audiator a pars, to jsme tady také umožnili ale mm, rád bych ještě poukázal na to, že mm, nepovede k cíli, když postup mm, udělení, provedeme postup udělení absolutoria a když v jednotlivých otázkách to budeme dělat, kde to sotva je možné, tady v rámci omezeného času. Pak nemůžeme věcné otázky vyjasnit. A od paní profesorky McLeod jsme slyšeli, že strávila 1400 hodin eh, tím, že zodpovídala eh, otázky. Je právem eh, poslanců klást otázky a Opačně eh, zpráva eh, musí eh, mít možnost odpovědět. Myslím si, že se dostaneme dále jenom tehdy, když mm, se budeme sledovat parlamentní postup. A teď tady máme takovýto procedurální návrh. Přejete-li si, tak to můžeme zorganizovat zvláštní zasedání k těmto agenturám můžou se, mohou se setkat předsedové, tam to můžeme probrat, jestli bychom po letní přestávce hned se mohli setkat, abychom si třeba dva dny zabývali pouze otázkou agentur. Dnes jsem neměl, nenaplánoval dostatek času. Ehm, ehm, vlastně jsme původně plánovali 45 minut, ale teď nám to trvalo daleko déle. A to teď vede k tomu, že eh, pan doktora Štojbra jsme už nechali chvíli čekat, ale on má pouze půl hodinky, takže bychom se měli rozhodnout, jak budeme dále postupovat. Navrhuji, abychom eh, zprávě o udělení absolutoria eh, agenturám, abychom zůstali u postupu. Paní Makovaj nabídla, že se Ehm, setká a bude spolupracovat se stínovými zpravodaji. Ehm, znovu to tady zopakovala. Ještě bych to chtěl potrhnout, co jste řekla. Ehm, řekla, že je ochotná ještě jednou na, spolupracovat se stínovými zpravodaji a lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 6. 6. září. A tím můžeme tento bod ukončit v tuto chvíli. Myslím, že bychom mohli tento bod ukončit teď. Eh, to je má prozba. Další, přes někdo další rozpravu, ale nemohli bychom prosím se stanoviskem zpravodajky teď tento bod ukončit a přejít eh, dalším bodům, paní Hercog. Vy chcete říct něco k jednacímu řádu? Jenom jednu poznámku, pane předsedo. Eh, my jsme nedostali odpovědi na žádné konkrétní otázky. Na žádné ani moje mé, ani e, otázky e, jiných stínových zpravodajů. A myslím si, že je skutečně nepřiměřené, e, že my se musíme zabývat celým tímto chaosem během dvou dnů po té, co paní Makové vedla řádnou práci. To je jenom taková poznámka k tomu. K jednacímu řádu, pan sama, Savama, paní, pan kolega Savama. Děkuji, já budu velice stručný. Za prvé plně souhlasím s tím, co řekl pan předseda, že bychom se neměli zablokovat na detailech, ale za druhé, a to je taky důležité, nezdá se, že bychom se kamkoliv dostali, pokud nebudeme mít společnou interpretaci toho, zda střed zájmu spadá do mandátu tohoto výboru nebo ne. Protože pokud ty interpretace této otázky, základní otázky budou odlišné, tak se budeme věčně dohadovat tímto způsobem. To je pouze poznámka. Já nenavrhuji řešení, ale jako nový člen si myslím, já budu eh, stínový zpravodaj za EPP v eh, budoucím období a považuji, je pro mě důležité vědět, zda otázky střetu zájmu spadají do mandátu tohoto výboru. So, takže mohli bychom teď otázky jednacímu řádu rozhodnout. Zdal jsem na vědomí, že někteří stínové zpravodajové se zasazují za to, aby texty eh, zpravodajky, že tedy se stěžovali, že je dostali mm, příliš narychlo a že otázky nebyly zodpovězeny. Tak paní zpravodajka očekávala, že odpoví agentury. Ostatní stínoví zpravodajové stejně tak mohou očekávat, očekávat, že odpoví také zpravodajka. Otázka je, jestli to musíme eh, vyjasňovat teď na zasedání výboru, anebo bychom co jednacího řádu mohli říct, že paní zpravodajka zpravodajka mm, ehm, dostala slovo a že jsme co nejpodrobněji o tomto oboru diskutovali. Ehm, všechny skupiny dostaly eh, možnost se k tomu vyjádřit a ehm, mohli bychom tedy do 6. září, jak bylo dohodnuto, předkládat pozměňovací návrhy a poté eh, to vše můžeme rozhodnout a odhlasovat v demokratickém postupu. Tak toto je můj návrh, mm, návrh předsedy výboru. Mám dojem, že Ehm, to můžeme koncenzuálně rozhodnout, tak budeme takto postupovat. Ehm, takže ehm, bych po živé diskuzi tento bod eh, programu chtěl ukončit. A ještě bych to chtěl propojit s poděkováním všech, všem zúčastněným. Jsem rád, že tady byli zástupci agentur. Děkuji a tím uzavírám tento bod programu. Považuji ho za uzavřený a teď pokročíme dále eh, v našem programu a eh, zeptám se výboru, jestli jste ochotní bod dát přednost bodu s panem doktorem Štojbrem. Eh, jste prosím srozumění s tím, že ho teď posuneme dopředu půl hodinky a pak bych tedy navrhl, abychom pozvali pana Štojbra, abychom se vyslechli a poté Eh, budeme pokračovat eh, s hlasováním. Děkuji. We get Mr. Schreiber. I will see. I, I saw it. Oh, no, no. Thank you so much. <laughs> Liebe Kolleginnen und Kollegen. Milé kolegyně, milí kolegové. Z předsednického postu bych nejprve rád upozornil na to, že bezprostředně po zprávě pana Štojbra budeme hlasovat, to znamená zhruba 17 hodin. Slyšel jsem, eh, že na nás máte zhruba půl hodiny, máme trochu spoždění, ale tak to zkrátka bývá. My jsme právě diskutovali o tom, jak by bylo možno vylepšit určitá pravidla, zeštíhlet je. Administrativní náklady, zátěž občanů, výdaji na zprávu, to je samozřejmě věc, která velmi za, zaměstnává výbor pro kontrolu rozpočtu podle přílohy 7. Například zodpovídáme za účinnost výdajů Evropské unie. Vy jste ve své pracovní skupině předložili velmi zajímavé návrhy týkající se toho, jak je možno snížit zatížení daňových poplatníků, to znamená občanů Evropské unie. Pro naši vlastní práci to má velký význam a proto mám velkou radost, že se nám podařilo vás získat Mm, proto, abyste nás informoval o výsledcích vaší pracovní skupiny. Bylo by velmi dobré, kdybychom eh, přinesli nějaké nápady k té brzdě byrokracie, o tom jsme již hovořili. Velmi ji potřebujeme a můžeme se zamyslet nad tím, jestli bychom eh, neměli zvažovat pouze dopady na evropský rozpočet, ale také dopady na občany přímo. To je tady otázka. Samozřejmě, že otázka zní, jak je možno něco takového posoudit. Nechceme vymýšlet úplně novou demokracii, ale velmi se těšíme na výsledky vaší pracovní skupiny na výsledky, které jste předložili komisi i radě a budeme mít radost, když jako výbor pro kontrolu rozpočtu budeme moci s vámi intenzivně a živě diskutovat. Vítejte mezi námi a e, Mikrofon máte nalevo, takže prosím, máte slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, vážení poslanci, vážené poslankyně, Když jsem na podzim roku 2008 poprvé byl ve výboru Kokobu a informoval jsem o svém dobrovolném úkolu, protože já tak činím dobrovolně, tak abych přispěl k evropské integraci, tak jsem se nedomníval, že v roce 2012 stále ještě budu plnit tento čestný úkol. Nicméně komise, respektive její předseda, vytvořila mandát, prodloužila ho Eh, na rok 2010-2012 eh, a nyní chce pan předseda komise ten mandát prodloužit ještě do konce svého funkčního období. Protože Evropská komise jako celek se velmi snaží o to, aby snižovala byrokratickou zátěž. Bere to téma velmi vážně. V současné krizi a pane Tojre, vy jste o tom hovořil, eh, odbourávání byrokracie, redukce byrokracie. To samozřejmě může přispět eh, k obnovení hospodářského růstu, k vytváření pracovních míst, protože v podstatě eh, to znamená konjunkturní program, který je zdarma. Komise vychází z toho, že by to mohlo vytvořit hospodářský růst ve výši procenta a půl, pokud by se podařilo realizovat to, co jsme navrhli. Znamenalo by to, že by se tedy podnítil hospodářský růst na národní i evropské úrovni. 29. června Evropská rada na toto téma hm, upozornila. Vyzdvihla důležitost redukce byrokracie, snižování byrokratických nákladů a já jako předseda pracovní skupiny si velmi cením toho, že poprvé došlo k výměně uh, a, e, nebo k, e, vyzdvižení toho, že je potřeba, aby se národní zprávy navzájem lépe koordinovaly, aby docházelo e, k výměně názorů a ke koordinaci, aby se tedy Řím, Berlín, Paříž navzájem informovali o tom, co už udělali. Zatím tomu tak nebylo. Dovolte mi, abych k tomu ještě řekl, že odstraňování administrativních nákladů je velmi důležité i z jiných důvodů. Například proto, že mnoho malých podnikatelů se cítí být stále více zatíženy administrativními předpisy, správními předpisy. My jsme se jich ptali, co by zúčastněných stran. A musím říci, že je hrůzné, že celá řada podniků zcela vážně eh, hovoří o tom, že ty správní náklady a správní pravidla jsou velmi neprůhledná. Musíme si uvědomit, že podnikatelů není v Evropě mnoho. Ty příklady jsou velmi výmluvné. Já sám, byť, byť tedy mnoho let eh, jsem byl účasten zemské i spolkové politiky, jsem něco takového ještě neslyšel. Eh, Dovolte mi, abych zmínil ještě jednu dimenzi snižování administrativních nákladů. Pojďme se podívat na budoucnost Evropské unie, protože e, to je samozřejmě rozhodující otázka a snižování administrativních nákladů k tomu bude přispívat. E, musíme si kromě toho uvědomit, že v jednotlivých, spol, v jednotlivých členských zemích, ať už je to eh, Spojené království, Německo, skandinávské země, když jsou občani dotazováni, co si představuješ pod pojmem Evropa, co si spojuješ s Evropou, tak takřka 40 lidí řekne jako první eh, vzdálenost k občanům, byrokratická monstra a tak dále. A to není pravda, ale my se s tím zkrátka musíme konfrontovat. Musíme se smířit s tím, že lidé mají pocit, že celá Evropa je v podstatě soubor takovýchto problémů. A já si myslím, že to má velký politický význam v celoevropském kontextu. Je to 20 lidí, to se samozřejmě liší mezi Německem, Itálií, Spojeným královstvím, Portugalskem. Postoj k byrokracii je různý. Portugalci nechápou ten program tak dramaticky na rozdíl od Britů, ku příkladu, ale zhruba pětina evropských občanů eh, si s Evropou spojuje nejvíce byrokracii. A já si myslím, že to je skutečně problém. V rámci akčního programu Evropské komise se ohodnotila výše správních nákladů, které vyplývají z plnění informačních povinností. Dejme tomu, řekněte nám, co podnikům tedy vzniká za náklady kvůli europeizaci a dojdeme eh, k výši 23, nebo k výši nákladů, které tedy eh, zatěžují všechny evropské podniky 120 euro. Právě tyto náklady chce komise snížit. To je tedy usnesení z roku 2007. Do konce roku 2012 chceme tyto náklady snížit o 25 Komise tedy vychází z toho, že to bude znamenat hospodářský růst ve výši procenta a půl. To znamená, že bychom eh, měli podnítit hospodářský růst o zhruba 150 miliard. Naše pracovní skupina od roku 2008 předložila eh, komisi více než 300 návrhů, které představovaly úspory ve výši 1,40 miliard euro. 30 miliard euro už bylo ušetřeno. To znamená, že podniky doznaly ulehčení ve výši 30 miliard euro. To prošlo parlamentem, radou komisí, to znamená, že nyní zbývá zhruba 11 miliard. O 11 miliard bychom mohli ulehčit správní náklady podniku. To je zatím na jednání v parlamentu, v radě a musím říct, že všechna ta jednání jsou velmi eh, zdlouhavá a těžkopádná doba změny nesmyslných předpisů trvá tady v Evropě zhruba 7 let. A já si myslím, že to je velmi dlouhá doba. Pro, podle mě je to příliš dlouho a měli bychom se snažit o to, aby váš generální tajemník parlamentu, pan Vele, eh, s tím něco učinil. Dámy a pánové, eh, musím zároveň připomenout, že se objevují návrhy, které jdou naprosto špatným směrem a já bych se o tom rád zmínil. Samozřejmě, že je to v jednotlivých případech velmi těžké. Je tu napětí mezi svobodou, bezpečností a to musíme vyrovnat. Demokracie pro mě v podstatě znamená velké napětí. Jestli tady budeme spolehat na zodpovědnost lidí, to znamená také na riziko, na uh, odvahu a tak dále, a nebo jestli chceme spíše bezpečnost danou zákony a tím pádem i zprávou, administrativou. To znamená, že je tu ten základní protiklad. Bezpečnost, bezpečí na jedné straně a svoboda na straně druhé. Rád bych to zmínila konkrétním příkladu. Digitální tachografy. Rád bych vám nastavil zrcadlo. Chceme zlepšit bezpečnost dopravního provozu. Chceme ochránit řidiče. A proto Evropská unie e, stanovila dobu odpočinku a dobu řízení, což je v podstatě dobrá věc. To znamená, že řidič může za týden eh, řídit pouze 65 hodin a eh, jeden den ne více než 9 hodin. A potom si musí udělat přestávku. To všechno je eh, stanoveno a zaznamenáváno na základě tohoto digitálního tachografu. Aby se to mohlo kontrolovat, tak u nákladních automobilů eh, těžších než 3,5 tuny musí být eh, zabudován digitální tachograf, který stojí 4 000 euro. Eh, euro, Evropská unie tady přestřeluje, protože od malých středních podniků, které za měsíc jedou svým nákladním vozem jednou, dvakrát 50, 60, 80 kilometrů za nějakým zákazníkem, tak i takovýto podnik si musí nechat zabudovat digitální tachograf. A lidé mají pocit, že to je bláznoství, protože tady jste skutečně přestřelili cíl v zájmu bezpečnosti. Já bych vám mohl uvést eh, desítky takových příkladů. Je to takový typický příklad. Dotyčné, dotyční eh, lidé jsou tím velmi pobouřeni. A musíme zároveň říci, že náš návrh pochází z roku 2008. V roce 2009 jsme společně s eh, novinami Build a Sun eh, vypsali cenu. Co je nejzajímavější projekt eh, na poli snižování administrativních nákladů? Tato cena v roce 2009 byla udělena právě digitálním tachografům. Řekli jsme, že ten digitální tachograf by se požadoval pouze tehdy, pokud by eh, daný nákladní vůz jel více než 150 eh, kilometrů. Já jsem o tom hovořil s, kom, eh, s komisařem Kalasem, Tajánem, už jsem se takřka domluvil, pak přišel Kalas, to znamená, že jsme to museli začít probírat znova a tak dále a tak dále. To znamená nyní, konečně, jsme našli řešení. Komise říká dobře, ne 150 kilometrů, ale pro všechny cesty pod 100 kilometrů. Tam tedy nebudou ty digitální tachografy potřeba. A co udělá parlament, dámy a pánové? Samozřejmě, že uh, uh, místo 150 100 kilometrů, ale eh, ne 3,5 tuny, ale 2,8 tuny. Musím říci, že já jsem na té věci pracoval několik let společně s pracovní skupinou a najednou jsem si říkal, za to tady bojuješ čtyři roky a e, nakonec tedy to budou muset zabudovávat i automobily, které nemají tři a půl tuny. Tolik tady jako drobný příklad. Doufám tedy v radu v tuto chvíli, ale musím říct, že jsem byl 14 let eh, premiérem, 6 let jsem vedl státní kancelář, to znamená, že jsem zažil veškerou byrokracii, která je v této souvislosti možná, ale musím říci, že to, co jsem zažil v radě, to, co zažívám v radě, v radě pro konkurenceschopnost, jak se tam věci prosazují velmi složitě, protože každý se snaží zastávat svůj zájem regionální povahy. Mám pocit, že někdy člověk může propadnout zoufalství, byť tady má Evropu velmi rád. Dámy a pánové, nyní tady máme novou prioritu, nové těžiště. A to je pro vás samozřejmě ta nejzajímavější věc. Vy jako poslanci samozřejmě často jste kritizováni kvůli byrokracii, kvůli byrokratickým problémům. Kritizují vás voliči na různých akcích, kterých se, který se účastníte. Já jsem jednou nechal změřit, za Německo, ale samozřejmě, že to můžeme nechat změřit i za jiné eh, členské země. Kolik právních příkazů bylo za posledních pět let nově vydáno na německé občany? A dospěli jsme k počtu 21 tisíc nových právních příkazů během posledních pěti let pro německé občany. Samozřejmě, že to můžete vypočítat i pro rakouské občany, italské občany, eh, francouzské občany a tak dále. Já jsem byl tady překvapen, že my z Bruselu vysíláme mnoho impulzů. Více než 18 tisíc. Více než 85 eh, té každodenní legislativní práce vychází z impulzu Bruselu. To znamená, že bruselská rozhodnutí jsou mnohem důležitější, než si myslí lidé v jednotlivých členských státech. Mají mnohem větší dopad, než si myslí lidé mimo Brusel. A já jsem panu předsedovi zase znova říkal, že v podstatě neznám žádnou politickou úroveň, kromě té evropské, která se tak nespravedlivě nechá kritizovat. A nechá si tak nadávat, protože všude při každé příležitosti se hovoří o byrokracii. Když má e, v tom prsty Evropa, tak se vždycky řekne, za to může Evropa. A nyní tady máme 77 příkladů, které, kterým jsme se věnovali, 77 směrnic. Jak jsou ty směrnice prováděny? Implementovány do národního práva. Došli jsme k závěru, a můžete si to všechno přečíst, v podstatě by to měly Eh, s vámi diskutovat národní parlamenty. Třetina administrativní zátěže vzniká na základě evropského práva. Třetina zátěže, to znamená 40 miliard euro, vzniká na základě neefektivní implementace členskými státy v Evropě. Já si myslím, že to je velký počet, velká částka a já osobně, naše pracovní skupina se o to eh, velmi snažíme. Já Eh, tedy se budou účastnit zasedání hospodářských výborů ve Skandinávii, v Německu, tady v Evropské unii a já si myslím, že všechno to jsou věci, které musíme řešit. Například právo zadávání veřejných zakázek. Proč litevci potřebují 77 dní a na Maltě potřebují 241 dní? Náklady pro podniky a veřejné úřady při zadávání zakázek eh, se liší. Je to 22 dní eh, v Lucembursku a mnohem více eh, v Bulharsku. To znamená, že ty rozdíly jsou velké. V Bulharsku je to 93 dní, což je dáno především bulharskou zprávou. Není to dáno evropskou legislativou, evropským zadáním. Ale nikdo se v Evropě nebrání. Z těch 27 členských států vychází kritika na adresu Evropské komise, takřka se tím nikdo nezabývá, ale ta kritika se nějak usazuje ve členských státech a proto jsem se domníval, že právě toto téma musíme řešit. Jak tady v Evropském parlamentu, tak v komisi, tak samozřejmě i v samotných členských státech. Musíme o tom velmi intenzivně diskutovat. Dámy a pánové, jsou tu skutečně skvělé příklady. Ostonsku například zákon zakazuje, opakovné, opakovný sběr dat, eh, která již byla předána elektronickou cestou do obchodního rejstříku v Portugalsku, musí veřejná, tedy výběrová řízení probíhat na základě platformy. Eh, takovýto podíl tady eh, v Portugalsku činí již 75%, v Evropě je to mnohem méně. Já bych si přál, aby v Evropské komisi nebo kdekoliv jinde byla vytvořena jakási základna, tak abychom věděli, jak to jednotlivé země provádějí. Uvedu jeden příklad. Německý ministr dopravy, pan Ramsauer, já jsem se ho jednou zeptal, Petře, Stuttgart 21, to je pojem. To je známé. To je to známé nádraží tak jak se projektuje. Kdyby bylo eh, stavěno v Lucembursku, ve Štokholmu, v Edimburku nebo v Římě, jak by to vypadalo? A Petr Ramzaum řekl, to by nebyl problém. Já ti uvedu krás, krátký příklad, jak eh, jsou ty procesy upraveny. Po čtyř, čtyřech týdnech mi řek, eh, se vrátil a řekl mi, že má prázdný šuplík, že to neví, že není žádné srovnání, že nemáme informace o tom, jak to vypadá v jiných členských zemích. Já si myslím, že to je skutečný nedostatek, protože právě tím jsme prostřednictvím summitu získali konečně informaci o tom, že jednotlivé státní zprávy spolu začínají více spolupracovat, jak jsem řekl na začátku. Z nedostatku času o tom nebudu hovořit více dopodrobna. A konečně poslední poznámka. Zcela otevřeně musím říci, že komise má za předsedu Portugalce. Socializace v Portugalsku eh, posiluje byrokracii. To je zvláštní, byť to téma, nehraje v Portugalsku takové e, téma jako ve Velké Británii, Portu, e, v, v Rakousku nebo v Německu. To si musíme uvědomit. Já si myslím, že je tomu skutečně tak, že komise v posledních letech zažila změnu smýšlení, změnu mentality. Já to zažívám na těch jednáních, na, při rozhovorech v generálních ředitelstvích. Před deseti lety lidé nemysleli na to, že nějaké pravidlo, které je důležité pro životní prostředí, pro ochranu spotřebitelů nebo pro pracovní právo, že takovéto pravidlo by mohlo mít negativní dopady v jiných oblastech. Tomu se říká, eh, říká ty vedlejší eh, škody, vedlejší dopady. Ale nyní už se o tom přemýšlí. Přemýšlí se o tom, co dané pravidlo neznamená pouze pro danou oblast, ale jaká, jaké to má další dopady na další oblasti. To znamená, že ten odhad dopadu bere komise velmi vážně. Bere ho vážněji, než, mnoha, než je bráno v mnoha státech. Já jsem měl samozřejmě příležitost hovořit se 27 vládními zmocněnci členských států. Jsou to zmocněnci pro snižování administrativních nákladů. Samozřejmě, že každá země má nějakého jednotlivce nebo nějakou pracovní skupinu, která se tím zabývá. A význam, který je tomuto tématu přisuzován, je různý. A mám rád, že pan Vile, váš generální tajemník, konečně představil ten, tu myšlenku, že tady bude eh, vytvořena bude vytvořeno samostatné generální ředitelství, které se tím bude zabývat eh, na podnět parlamentu. Já si myslím, že je to velmi důležitá věc, protože vy mm, měníte mnohé návrhy komisy. komise. Komise předloží na eh, analýzu dopadů a nyní, pokud parlament na základě návrhu paní Angeliky Niebler ten návrh zmizí, změní, předloží k tomu pozměňovací návrhy, tak pan Fan Rompoy v radě o tom také bude muset přemýšlet. I v sekretariátu se tím tedy, eh, tedy bude muset být zřízeno, zřízen nějaký subjekt pro eh, snižování administrativních nákladů. Možná, že bychom se tím tedy mohli dále zabývat ještě větší součinnosti mezi komisí, radou a parlamentem. Ale celkem za to můžeme říci, mm, že pokud ty nároky nebudou příliš vysoké, tak že to dopadne dobře. Eh, obyvatelstvo v našich členských státech je poměrně skeptické. Pokud tedy se eh, někdo zeptá, jestli jste pro snižování administrativních nákladů, tak každý řekne, že je pro snižování administrativních nákladů, ale zároveň chce mít každý jistotu. Po každém neštěstí, po každém opatření, po každé takové mimořádné události, která se do, lidí dotkne, tak je zahájen legislativní proces. Máme 27 parlamentů v jednotlivých členských státech, máme Evropský parlament, máme regionální poslance, máme 27 států, vlád a všechny tyto subjekty neustále přemýšlejí o tom, jak by mohly změnit život lidí. A samozřejmě, že se tak snaží činit především na základě uh, zákonu. Uh, nikdo si nepíše na eh, svůj program to, že chce tedy snížit počet eh, zákonů. Lidé se snaží spíše věnovat nějakému konkrétnímu příkladu, nějaké konkrétní věci a je tu tedy velké napětí. Já vám v tuto sesu děkuji za pozornost a budeme se snažit na tom pracovat dál a byl bych velmi rád, kdybyste eh, nám i nadále byli nápomocní. Děkuji vám. Ja, Dank, Dr. dieses... Děkuji panu doktoru Stoiberovi za toto angažovaná slova. Ehm, při přípravě na toto zasedání jsem našel hezký příklad toho, jak je možné snížit výdaje od Marka Twaina, který řekl, cituji, eh, je možné eh, uvést pří, hodně příkladů pro nesmyslné výdaje, ale nic není trefnějšího než ehm, zřízení hřbitovní zdi. Ti, kteří jsou uvnitř, ti stejně už nemůžou ven a ti, kteří jsou venku, ti nechtějí dovnitř. Also mit einer kleinen Humor. Takže taková malá humorná vložka, touto poznámkou se chtěl otevřít rozpravu k tomuto bodu programu. A chtěl bych vás požádat, abyste se vyjádřili stručně, minutu 30 bych navrhl na každého, tak abychom poté ještě zvládli hlasování. Jako první paní kolegyně Gresle a pak paní Ajana Zender. Prosím, paní Gresle. Ano, děkuji. Především bych chtěla poděkovat za EPP. Ta zpráva, co může Evropa dělat lépe, je určitě jeden z nejlepších dokumentů, které jsem v posledních letech viděla. Především proto, že se věnujete problému, na který nahlížíme i my jako na problém. A sice, jak to udělat, aby svět legislativy a svět těch, kteří to aplikují, aby se to přiblížilo. To jsou dva světy, které se vlastně nikdy nesetkávají. To, co se děje v radě, to je jenom vtip, protože ti lidé, kteří tam sedí, to taky nevědí, jak je to obtížné. Takže myslím si, že tady tady je nutné znovu se toho pustit a pokračovat musíme mít více možností, více setkání, abychom o tom diskutovali. Peníze na to máme, takže chybí jen mm, pár myšlenek a iniciativ a chtěla bych také říci, že jazyk je hezký, to není taková fádní mm, povídání, jak to často bývá v Evropě, ale je to formulováno konkrétně, jsou to pojmenovány konkrétní problémy a nemluví se kolem horké kaše, nechodí se kolem horké kaše. Takže mm, bych doporučila tuto zprávu jako četbu. Ta čísla 85%, která jste tady citoval, 85% Evropa. Tady bych chtěla požádat, abyste nám tuto statistiku dal k dispozici. Já občas příležitostně za CDU, CSU také toto eh, ty pročty dělám a vím, že to nikdy není více než třetina toho, co se realizuje ve spolkovém sněmu, takže mě to proto zajímá. A i to, co jste tady líčil, to by byl hezký úkol pro eh, generální sekretariát, například komise. To by bylo zase něco, eh, o co bychom se měli starat, abychom tyto věci více harmonizovali. A já totiž zjišťuji, že spousta členských států teď eh, v zásadě chtějí eh, mluvit o debirokratizaci a tím se vlastně chtějí eh, vzdát určité povinnosti. To, co zažíváme v eurokrizi, že se vůbec neříká, za co chtějí vydat peníze, to, to se všechno prodává pod heslem odborávání byrokracie. A musím říct, že my potřebujeme opak, potřebujeme více zodpovědnosti, ale musí to být lépe koncipováno, než to, co jsme měli dosud. Děkuji. Navrhuji, abychom pozbírali otázky z mm, časových důvodů paní Ayala Sender, pan paní Gaja a další. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji také za ten příspěvek pana Štojbra. Děkuji za práci, kterou odvedl a děkuji také za různé ty informace třeba o eh, tom tachygrafu, o kterém jste tady mluvil. Je tady celá řada předpisů, které nutí eh, řidiče, aby z bezpečnostních důvodů byli vybaveni nejrůznějšími zařízeními. A je pravda, že třeba pro malé vozy, pro malé dodávky a tak dále, pokud tedy jezdí jenom na krátké vzdálenosti do těch 150 kilometrů. Jsou skutečně zase vedle toho lidé, kteří stráví za volantem celý den a pak eh, mají před sebou najednou tedy ten digitální tachygraf. takže v podstatě je třeba, abychom si uvědomili, že eh, ty věci nejsou vždycky tak zcela jednoznačné, ale v každém případě děkujeme mnohokrát tedy za eh, tyto příklady, protože my jsme vyzkoušeli nejrůznější řešení a v rámci eh, výboru jsme řešili otázky, které se týkaly tří úrovní nejrůznějších legislativních pravidel. Takže jsme také se mohli zabývat realizacemi na právě těch různých úrovních. A já bych ráda slyšela váš názor na to, jak vypadají právě ty správné aplikace. A také o otázce komunikace. To je velmi důležitá věc. Z hlediska zprávy si myslím, že celá řada věcí Eh, docela funguje, ale ta komunikace, o které jste hovořil, tu je třeba zlepšit a pak je tady skutečně samozřejmě nutné snižovat zátěž z hlediska legislativy, nicméně jsou věci, které naopak tedy nejsou třeba dostatečně ošetřeny. Právě v souvislosti s krizí se ukázalo, že některé legislativní předpisy chybí. Já děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane Štojber, děkuji vám za vaše úvodní slova. Nejprve poznámka Bývalý bavorský ministerský předseda v Evropském parlamentu eh, říká, že eh, zohlednění regionální zvláštností v radě je příčinou eh, byrokracie. To jde přímo do mé pokladnice citát, nebo bude součástí mé pokladnice citátů. Chci vám srdečně poděkovat za toto. Je to poděkování, protože když mám skupinu návštěvníků tady v Evropském parlamentu, bylo to zhruba před eh, měsícem, tak, jsem, eh, tak jim vždycky říkám, jak já vidím věci a většinou je to diametrálně odlišné k tomu, co oni si myslí, že je správně. A eh, to znamená, věrohodnějšího zástupce než vás jsme tady nemohli um, slyšet vyslovit takové citace. Tady se zabýváme především tím, jak můžeme odstranit chyby při realizaci evropského rozpočtu, jak je snížit ty chyby. Hlavní zdroj chyb, které pak pomocí Evropského účetního dvora můžeme identifikovat, jsou mm, vysloveně komplikovaná pravidla mm, veřejného zadávání, zaká, veřejného zadávání zakázek. Teď tato úprava mm, má, podle, má podlehat reformě. A myslím, že tady máme jedinečnou šanci, jak ve e, spolupráci, a tady bych si přál spolupráci s vaší skupinou na vysoké úrovni, jak bychom tuto e, e, spolupráci mohli obohatit do dobrou šanci, tak abychom pro všechny zúčastněné něco udělali, abychom usnadnili život těch, kteří se zabývají těmito veřejnými zakázkami, zakázkami, které vypisují těm, jak usnadnit život, kteří si chtějí vydělat peníze těmito zakázkami, to znamená podniky a střed, hlavně střední podniky, a pak Evropě samotné, protože pokud zjednodušíme ta pravidla, tak nebudou náchylná k chybám a tím snížíme kvotu chyb. Myslím si, že tady máme ojedinělou příležitost, velkou příležitost, jak spolupracovat a Ehm, je to šance, jak ehm, mnoho zúčastněných eh, obšťastnit, když se nám to politicky podaří zvládnout. Ehm, a byl bych rád, kdybychom i nadále vedli politický dialog v tomto smyslu. Děkuji. Děkuji. Ano, 30 eh, sekund vám dávám náskok, ale další je paní kolegyně Holmaje. Ano, ještě na, zača- na začátku bych chtěla říci, pane předsedo eh, skupiny High Level Group, eh, milý pane Štajbore, tato téma tachografů, povinnosti tachografů, tady vidím, že existuje řada omylů i v rámci tohoto parlamentu. A proto si myslím, že by mělo smysl, kdybychom eh, zmínili argumenty, proč se věci chtěli změnit, kdybychom tu informaci poskytli všem poslancům protože eh, řemeslníci nebo střední stav, menší podnikatele, kteří v té době v Evropě dost bojují v rámci krize, by, myslím, dostali alespoň určitý signál. Určitě by to snížilo jejich zátěž a považovali by to za něco, co by bylo blahodárné a myslím si, že bych to nebylo považováno za eh, zátěž. Má otázka na tuto skupinu na vysoké úrovni do jaké míry eh, vzešla doporučení z této skupiny eh, členským státům, jak by se v určitých oblastech v rámci návrhu mohlo postupovat při implementaci, jak eh, bychom se mohli snažit některé věci jednotně upravit abychom, mm, aby se každá země nepokoušela přidat tomu 27 zvláštností a jednotlivostí, to pak vede k potížím při kontrole. Děkuji. Paní kolegyně Holmajer, protože je to přenášeno na webu, tak bych um, um, také rád přivítal předsedu výboru pro dopravu, kolega Simpsonu, Simpsonu a také mm, chci říci, že předseda eh, rozpočtového výboru není zodpovědný za otázky tachografu, ani se o to nesnaží, ale eh, chci to jenom tady zaujímat stanovisko, protože pan Stoiber se k tomu vyjádřil. Um, Pane Štojbre, kdybyste prosím mohl zodpovědět ještě otázky, které tady byly eh, položeny. Vy jste to učinil pregnantně, tak jak je vám to vlastní. Tak vezmu to odzadu, paní, otázka paní Holmajer. Chtěl jsem ještě jasně ukázat, co jsme udělali, abyste to vůbec byli schopni pochopit. Já jsem napsal všem šéfům vlád, 27 šéfům vlád, a požádal jsem a možná to platí pro otázku pana Gajera. Požádal jsem, aby neuváděli špatné příklady. Poslal jsem, napsal jsem jim všem, aby mi poskytli příklad nejlepší, nejosvědčenější praxe, co se nejlépe osvědčilo a realizovalo. A skutečně všech 27 šéfů vlád mi jmenovalo příklady toho, jak skvěle se to či ono u nich eh, implementovalo. Eh, já, pane Gajer, jsem tím, když někdo je nejlepší, tak jsou pak eh, mm, lidé nebo země, které nejsou tak eh, nejlepší, jsou taky ti, kteří jsou poslední. A já vlastně vycházím z toho, že v národních parlamentech tedy v národních parlamentech je položena otázka, proč francouzi v té či oné otázce nejsou nejlepší, co dělá vláda a tak dále. A doufám, že eh, pak mohu vést národní diskuzi o implementaci evropského práva. A ano, to je to dosud, ehm, nevím, jestli to třeba nepřijde, ale Myslím si, že se to odehrává ve Velké Británii, ve Skandinávii, ehm, myslím, že i v Německu a mm, i ve státech Beneluxu. Tady se kdy vznikne trošku nová kultura. A paní Holmajer a milá Moniko, tady máme takový katalog, který se týká implementace komunitárního práva. Máme tady deset úkolů, nebudu to všechno teď podrobně přečítat. Tady říkáme, prosíme, vládo v Římě, podívej se na to přesně, tady jsou obsažena doporučení toho, jak se dopracovat k nejlepší praxi. Takže je to takové, takové zadání úkolu a myslím si, že tím je to jasně ukázáno, přičemž eh, právo zadávání veřejných zakázek tady nekritizuji jako takové, ale eh, mohu ve celou řadu dalších případů, jak eh, tady máme mezery. Konec konců to jej naráží na požadavky jednotného trhu. Jestliže v, jednom, v jedné zemi implementují evropské právo takto, v jiném zase jinak, tak to samozřejmě narušuje to, co si všichni přejeme. Narušuje to jednotný trh. Takže tady toto je jasná věc, pane Kajere. Chtěl jsem ještě k tomu říct toto. Regionální zájmy. Ne, to je vždycky otázka pohledu na věc. Samozřejmě, že znám regionální zájmy, vždycky jsem byl velkým přívržencem principu subsidiarity, ale mm, dá se to také mm, celé pokazit, zničit. A mm, mohu vám říct otevřeně, že obchodní bilance Evropské unie, změna Ehm, povinnost ehm, třeba aplikovat údaje ehm, mikropodniků, to je dost smutný příběh. A já jsem v radě, byl v radě pro konkurenceschopnost a téměř všechno už bylo eh, hotovo. A teď najednou se všichni diví, když Portugalec přijde s nějakým problémem sporta a eh, Rakušan řekne všechno je v pořádku, ale v, v, ze spolkové zemi Burgenland máme zase tyhle problémy. Takže musím otevřeně říct, to by podle mého názoru i v takovýchto případech komise měla silně zasáhnout dohodnout a měla by prostě říct, vedle regionálního zájmu existuje samozřejmě i zájem evropský. E, vůbec e, musíme se postarat o to, aby na evropské úrovni byl problém vyřešen. To jsem tím chtěl říct a myslím si, že e, si tady jsme si v tomto zajedno. A reforma směrnice o zadávání veřejných zakázek, to, o čem jste mluvil, to bude velice zajímavá věc, ale z toho já třeba Příklad uvedu, to se musí Malta zvážit, proč Litevci potřebují tak málo, nebo proč eh, Lucemburčané jsou tak mm, rychle hotovi. Pokud tady by existovala určitá eh, konkurence, tak by to jistě bylo zajímavé. A mm, ještě paní Senda něco. Zjednoduším to v otázce, to je zase otázka svobody nebo bezpečnosti. A chci vám uvést příklad toho, jak se eh, mm, přistupuje k radě věcí. Za, jako když zároveň Eh, normálně upevňujete kalhoty páskem. A když hodně dbáte na riziko, tak tomu pásku ještě si vezmete eh, eh, kšandy, protože nechcete, aby se pásek pokazil. A takový fanatici přes bezpečnosti, ještě vezmou třetí pojistku a to je taková bezpečností zichrahajská a všechno to upevní, tak aby ty kalhoty nesklouzly a aby se prostě ty kšandy a pásek nepokazily. E, takže často postupujeme i takto e, v evropském právu celkově. Já vám chci ukázat, že třeba v Madridu nebo někde jinde, bohužel, existuje příliš mnoho e, nehod, úrazů eh, třeba způsobených menšími nákladními vozy. Ale prosím, nezapomínejte na toto. Tento tachograf, ten je pro profesní řidiče. Eh, to znamená pro ty, kteří v zásadě jezdí 50 hodin týdně a eh, když to, aby to stanovil, aby nejezdili příliš mnoho, aby dělali přestávky, tak to je naprosto správné. A je to veliká vymoženost, že se nám to podařilo po osmi letech, eh, že tady máme směrnici o nejdelší možné době řízení. Ale teď tady máme ten symbol kšandy a páska a Sichajcka. Já nemusím konec konců každému, každým nákladním vůz v případě lidí, kteří jezdí málo, těm nemusím ještě eh, ukládat z bezpečnostních důvodů, že musí zamontovávat tachografy. To už je trošku moc. Eh, chtěl bych vám jmenovat ještě další příklad. Samozřejmě, že bych vás tím mohl eh, nudit ještě dlouhé hodiny. Směrnice o dětských hračkách, to je podle mě naprostá mm, blok, naprostý blok. Pokud se v Lodži nebo v Londýně eh, chcete něčemu, takom, něčemu takovému věnovat, tak musíte se sbírat 50 eh, dětí. A těch 50 dětí získá sirky. Pokud tedy eh, schromáždíte těch 50 dětí, tak je to samozřejmě zpěto s velkými byrokratickými náklady. Pokud byste si dovolili něco takového spochybnit, tak to vypadá tak, že je to možná byrokratické, ale pokud by to eh, zachránilo jedno jediné dítě, které by se potom eh, zranilo, tak by to již získalo svůj smysl. Samozřejmě, že my musíme tu legislativu neustále zostřovat, to je jedna možnost, anebo ji můžeme trochu spružnit, vnést do toho více flexibilitu. To je samozřejmě vždycky politická úvaha, eh, kterou činíte vy tady v parlamentu a nikdo vás této povinnosti nezbaví. Já jsem pouze chtěl ukázat, že někdy eh, do té do toho napětí mezi svobodou a bezpečností můžeme vnést trochu eh, vlastní zodpovědnosti. Ano, uplatňování legislativy. Paní Gressle, máte pravdu. To je správné, ale já si myslím, že v radě jsou ještě určité možnosti, protože eh, rada právě má větší spojitost eh, aplikací práva než eh, komise nebo parlament. Já jsem se tady snažil tu suchou materii přiblížit co možná nejatraktivněji Setkal jsem se se souhlasem ve frakci EPP i u socialistů. Francouzská kolegyně eh, řekla, že Štojbr dělá dobrou věc, což bych si nikdy nedokázal představit. U zelených je to podobné, to znamená, že to vypadá, že skutečně se přibližujeme našemu společnému cíli, to znamená menší byrokracii. Samozřejmě o dílčích otázkách můžeme zase znova diskutovat. Děkuji vám, pane předsedo, pane Tojre eh, a všem vám, páni poslanci, paní poslankyně, přeji všechno dobré. Děkujeme, pane doktore Štojbre. Děkuji. Nezmínil jste liberály, možná proto, že jste si tou chválou nebyl tak jist. Nicméně já, co by liberál, mohu říci, že vaše myšlenka, že do budoucna se budeme orientovat podle nejlepších příkladů, je dobrá. A já se tím budu řídit i v našem výboru pro kontrolu rozpočtu. Mohlo by to být naše nové heslo, abychom neprováděli pouze analýzu eh, chyb, to znamená, abychom nezjišťovali, kde jsou největší nedostatky, ale abychom zároveň zjišťovali i to, kde jsou nejlepší příklady eh, osvědčené postupy. Já vám tedy děkuji jménem výboru. Musím říci, že jste byl jedním z nejlepších řečníků, které jsme kdy pozvali a já vám velmi děkuji za velmi živou diskuzi. Ještě jeden dodatek. Byl jsem samozřejmě i u liberálu. Bylo to nejdelší jednání. Ta diskuze byla nejintenzivnější. Bylo tam nejvíce poslanců a musím říci, že ten výsledek byl velmi pozitivní. Děkuji. Ja, wir verabschieden herrn stoiber mit äh, dem wunsch viel energie bei der umsetzung äh, der vorschläge zum bürokratie. Dobře. Teď jsme tady slyšeli podněty ke snižování administrativních nákladů. Äh, kolegové z výboru IMCO, kteří zodpovídají za dětské hračky, opět se mohou tomuto tématu věnovat, protože to nespadá do naší kompetence. A nyní tedy mi dovolte, abych se vrátil k pořadu jednání. Vracíme se k bodu programu číslo 4, zvláštní zpráva číslo 12 2011, absolutorium z rok 2011. Je to tak? Je to správně? Paní zpravodajkou je paní Andrásen. Also, Wir kommen zur Abstimmung. Přejdeme k hlasování. Ja. Ja. Okay. Ähm, ja. Ähm, wir kommen äh, zur Dostáváme se k hlasování. Bod číslo 4. Zvláštní zpráva 12 roku, z roku 2011. A nyní budeme pokračovat německy. Odstavec 3, pozměňovací návrh číslo 2, Ines Ayala Sandr, Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Musíme to zkontrolovat elektronicky. Zahajuje hlasování elektronickou cestou. Hlasovali všichni? Hlas... Hlasování je u konce. Ještě ne. Ještě nehlasovali všichni? Je výsledek v pořádku, je to zamítnuto. Ale vypadá to, že nehlasovali všichni, kteří jsou přítomni v sále. Mají všichni u sebe hlasovací kartu? Nikdo hlasování nespochybňuje, to znamená, že můžeme přistoupit dál. Jens Geier, další pozměňovací návrhy, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Ještě jednou, nebylo to jednoznačné, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Je to jasně zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 3, kdo je pro? Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel, zamítnuto. 4. Ano, pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 5. To odpadá, o tom nebudeme hlasovat. 8. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní šestka. Omlouvám se, to odpadá. Šestka odpadá. Ano. E, osmička byla zamítnuta, takže šestka. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. Dvanáct. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Devět. Kdo je pro? Devítka. Kdo je proti?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 Elektronicky kontrolujeme hlasování o kompromisu číslo jedna. Hlasovali všichni? Kdo si zapomněl hlasovací kartu? Aha, někdo si tam nechal kartu zastrčenou. Dobře, takže hlasování je o konce. Je to přijato. 15 to odpadá, 16 také. A nyní 17. Kdo je pro 17? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní 18. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme to. Elektronicky to zkontrolujeme. Pozměňovací návrh číslo 18. Omlouvám se. Aha, je nás pouze 17. Dobře, to znamená, že hlasování je u konce a je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Opět kontrolujeme 19. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. Přijato. 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 23. To bylo staženo. 25. S ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 26. Kdo je pro? Proti? Přijato. 8. 20. Omlouvám se, to odpadá, pokud je přijato 23, 25. Dobře. Takže všechno odpadá a e, postupujeme k pech 1. Hlasujeme o pech 1. Peš jedna, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Není to jasné, takže to zkontrolujeme elektronicky. Pozměňovací návrh Peš 1. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. A je to zamítnuto. Peš 2. Kdo je pro? Zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Peš 3, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Peš 4, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Peš 5, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Peš 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme to elektronicky. Peš 6. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni, hlasování je u konce. Přijato. 10 ku 9. Peš 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme to elektronicky. Peš 7. Hlasování je zahájeno, nyní je ukončeno. Hlasovali všichni. E, rovnost hlasů, takže je to zamítnuto. Peš 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Peš 9. Kdo je pro? Kdo je pro devítku? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme to elektronicky. Devítka. Hlasujeme elektronické, hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni? Není tedy hlasování končím. Opět rovnost hlasu, takže je to zamítnuto. Peš 10, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ale raději to zkontrolujeme, takže zkontrolujeme elektronické peš desítku. Kdo je Hlasovali všichni, hlasování je u konce, hlasování skončilo a výsledek je jasný, je to přijato peš 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Peš 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní závěrečné hlasování. Provedeme ho elektronicky. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni? Pokud ano, tak ukončuji hlasování. Zpráva byla přijata. Děkuji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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. AFET 1. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní budeme unblock uh, hlasovat o AFET 2 až AFET 5. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. A nyní elektronické hlasování o zprávě Tamáše Dojče. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni, dobře, takže hlasování je u konce. Bylo to jasnou většinou přijato, takže blahopřejeme panu zpravodaji. A tím tedy končím naše dnešní hlasování. Je to tak? Ano, je to tak. Milí kolegové. Vážení kolegové, já bych nyní rád Eh, se věnoval problematice TOP 8, pod 8. Eh, absolutorium eh, rady necháme na později, protože nyní je tady zástupce účetního dvora, takže souhlasíte? Are you there tomorrow? Are you here tomorrow? Budete tady zítra? Dobrá. Takže posuneme absolutorium rady na zítřek, zítra dopoledne. Děkuji. Søren, could, could, could it then be the first point because... Může to tedy potom být jako první bod, protože já jsem si zase už z, zařídil další program. Dobrá, bude to první bod zítra na programu. A nyní tedy bod programu číslo 8. Zvláštní zpráva o strukturálních fondech. Vyřešila komise úspěšně nedostatky zjištěné v řídících a kontrolních systémech členských států. Spravodajem je pan Jens Kajer. Rád bych přivítal zástupce Evropského účetního dvora. Eh, chopíte se slova hned nebo chce provést úvod pan zpravodaj? Eh, dobře, pane předsedo, velmi rád. Dovolte mi, abych nejprve poděkoval panu Lazaru, co by eh, představiteli Evropského účetního dvora a všem jeho spolupracovníkům. Musím říci, že práce na té zprávě byla mimořádně zajímavá. A kromě toho eh, bych tady rád kolegy o tom informoval, pokud mě to hluk v sále dovolí. Máme co dočinění s velmi důležitou záležitostí. Všichni víme, že chybovost v regionální politice je věc, kterou se při udělování absolutoria zabýváme každý rok. Způsobuje nám to starosti a především jde o to, jestli správní a kontrolní systémy členských států dobře fungují a jak reaguje komise na to, když se vyskytnou nějaké nedostatky. To je samozřejmě ta stěžení otázka, pokud jde o to, jak tady můžeme snížit míru chybovosti v regionální politice. Účetní dvůr prověřil 40 regionálních programů ve členských státech, řešil to, jestli komise přijala správná korektní opat- korekční opatření, když zjistila nedostatky, jestli se postarala o e, realizaci podle časového plánu a jestli tedy měla jistotu o tom, jestli požadovaná opatření byla skutečně přijata. Výsledky účetního dvora jsou takovéto. doba, po kterou jsou přijímána opravná opatření ve členských státech, je příliš dlouhá. Máme tady generální ředitelství pro zaměstnanost, jsou to programy pro eh, sociální eh, sféru, eh, tam je to 27 měsíců a tak to dlouho to trvá, než jsou přijatá opravná opatření a to je samozřejmě příliš dlouhá doba. To znamená, že já jsem se snažil zpívat tu obvyklou písničku a sice ještě jednou vyzvihnout zodpovědnost členských států, protože právě členské státy přijímají opravná opatření a mají proto velkou zodpovědnost za tuto situaci. Musíme se skutečně do budoucna podívat na to, jaké možnosti existují, abychom tuto dobu realizace opravného opatření snížili, zkrátili. mohu k tomu říct ještě jednu věc, a to je v této souvislosti velmi důležité. Ten časový rámec, eh, na který se vztahuje studie, spadá do oblasti před akčním plánem z roku 2008. V rámci tohoto akčního plánu se mnoho nedostatků stanovených učitním dvorem vyřešilo. Komise je vyřešila prostřednictvím toho akční, akčního plánu, to znamená, že můžeme konstatovat, že se to zlepšilo a neměli bychom propadnout tomu zdání, že ty chyby, o kterých se tu hovoří, jsou eh, časté ještě dnes. Komise v rámci svého akčního plánu reagovala na ty nedostatky, pracovala na tom, to znamená, že v rámci udělování absolutoria se musíme podívat na to, jestli to, co podnikla komise, eh, na odstranění nedostatků, jestli to skutečně bylo realizováno natolik, že můžeme říci, že se tak stalo k naší spokojenosti. Druhý bod, druhá otázka, eh, které se účetní dvůr věnoval. Vytvořila komise dostatečnou jistotu v tom smyslu, že opatření, která požadovala, a která by tedy měla vést k uspokojivému fungování kontrolních a řídicích systémů ve členských států, že ta opatření byla skutečně realizována. To znamená, provedla nějaké následné analýzy, sledovala prohlášení úřadu ve členských státech, bylo provedeno nějaké hodnocení ve členských státech a tak dále a tak dále. A i v této souvislosti bych rád zmínil, že se to vztahuje na dobu před akčním plánem Nález účetního dvora tady není uspokojivý, nebo tenkrát nebyl, se nezdařil uspokojivě. V 80% případů komise až první, po prvním následném přeskumu e, nebyla schopna se dostat nějakému pozitivnímu závěru. Tolik, vážené dámy a pánové, to je něco, co vzbuzuje obavy, takovýto nález, protože když to budeme chtít implementovat politicky, tak to znamená, že v členských státech tyto kontrolní, tyto kontrolní systémy fungují neuspokojivým způsobem. Komise Komise tady dělá návrhy a e, předpisy toho, jak tomu na pomoci, ale v převážném počtu případů e, Komise však přichází až po následném přeskumu na to, že e, implementace neproběhla uspokojivým způsobem. To znamená, dostáváme se do situace, kdy členské státy i po té, co je předloženo zadání eh, komise, aby se tyto managementové systémy zlepšily, eh, teprve k tomu přicházejí a mě to totiž tolik neudivuje, eh, že kvóta nebo míra chyb v těchto fondech se snižuje neuspokojivě. To znamená jeden závěr. Členské státy dodávají jenom málo nebo neuspokojivé informace komisi, ale komise se částečně spoléhá na informace z členských států a, mm, a nepřeskoumává spolehlivost těchto informací dostatečně. Na tomto místě se musíme podívat na to, jestli akční plán od roku 2008 vedl k tomu, že mm, tato spolehlivost byla, jestli byla uspokojivým způsobem přeskoumána komisí, jestli opravdu si můžeme být jisti tím, že úkoly, které e, komise uložila členským státům, jestli uspokojivým způsobem byly vyřešeny a naplněny. Akční plán komise míru e, kvót v rámci politiky soudržnosti chtěl snížit po dvou letech, kdy míra chyb se snížila, což určitě má co dočinit s cyklem programu, má to co dělat s cyklem těchto programů strukturálních fondů a pak tato míra chyb posledně zase stoupla podle našeho názoru a určitě, tady mohu mluvit za celý výbor, je příliš vysoká tato míra chyb a tendence, že zůstane na takovéto úrovni, je něco, co ve mně zbuzuje obavy, ale musíme férově přiznat, že úroveň tedy tato vysoká míra chyb, kterou jsme tady měli před akčním plánem z roku 2008, na to toto už nedosáhneme v takové míře, v takové vysoké míře. Doufejme, že ne. I když akční plán 2008 vstoupil v platnost a nebylo, to, no, nebylo možné to zohlednit v této zvláštní zprávě, Přesto musíme zajistit, eh, přesto jsme viděli stále snižování míry eh, chyb, to bylo mé očekávání. V této souvislosti bylo zajímavé, kdybychom se od komise dozvěděli, jak velký je dopad finančních korektur na celkovou míru chyb. V zásadě tady jsme měli dvě možnosti, jak eh, počet chyb snížit. Jedna věc je lepší kontrola, možná i e, to, co jsme vedli, to byla ta diskuse, kterou jsme vedli s panem Stoiberem, e, potom i méně e, předpisů, ale také je tu možnost vzniklé chyby celkově opravit finančními korekturami. To je možná něco, co účetní eh, dvůr, tomu se nemohl věnovat vzhledem k svému způsobu práce, ale pro evropské daňové poplatníky by to mohlo být uklidňujícím faktorem, protože pak můžeme říct, že i když se chyby udělaly, tak Evropská unie zvolila metody eh, a mohla snížit potom eh, míru chyb právě cestou finančních korektur. Ale otázka toho, jak se to poměřuje, to je něco, o čem musíme s komisí ehm, hovořit. Jistě to bude zajímavá ehm, obsahová diskuze, eh, které se budeme věnovat. Tedy mé závěry které mohu učinit ze zprávy účetního dvora. Doporučení účetního dvora. Eh, měli bychom se pro další období, 2000, eh, období 2007 až 2013 být tyto korektury aplikovány, zvláště co se týče trvalé bezpečnosti. Děkuji. Děkuji panu Gajerovi za eh, tyto, tato úvodní slova zpravodaje a teď uděluji slovo panu Lasarusovi za, eh, jako zástupci účetního dvora. Prosím. Honorable Chairman. Pane předsedo, vážení členové eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu. Mám tu čest, abych vás seznámil se zvláštní zprávou číslo 3 2012 o tom, jakým způsobem se komise vypořádala s nedostatky zjištěnými v členských státech v oblasti strukturálních fondů. Rád bych využil této příležitosti, abych poděkoval panu Gajerovi a jeho týmu za spolupráci, kterou jsme měli v souvislosti s touto zprávou. Návrh zprávy, kterou připravil zpravodaj pan Gajer, je syntézou zvláštní zprávy účetního dvora, což umožňuje zase, abych já byl stručný. Eh, audit prokázal, že komise vyvíjí velký úsilí, aby zajistila efektivnost eh, řízení a kontrolních systémů v členských státech pro období 2000-2006. Komise si vyžádala celou řadu korekcí, aby byly uchráněny zájmy Unie a členských států a v řadě případů členské státy mohly nahradit stažené nepřípustné výdaje jinými. E, co se týče úsilí k e, v zajištění hladkého procesu zakončování, nebyl tak zcela úspěšný e, a vyžaduje ještě další úsilí. Co se týče úsilí komise, je potřeba, aby v období 2007-2013 byl systém stabilizovaný. Eh, audit účetního dvora se nezabýval procesem zakončování stávajícího období a, eh, vzaj, eh, a vzhledem k tomu, že zjištěné skutečnosti vedou k tomu, že vlastně ten stávající systém funguje jako zachraná síť, kdy závěrečné mm, zprávy Eh, nebo kdy komise se musí spoléhat na závěrečné zprávy z jednotlivých projektů a to poněkud oslabuje pozici komise, jak ukazují zkušenosti, kdy prohlášení, deklarace a závazky eh, u orgánů členských států nejsou vždy plně přesné. Eh, dále pak, co, co se týče chybovosti programu, Eh, jakmile je chybovost vyšší než 2%, potom budou požadovány finanční korekce. Eh, další bude rozhodováno o dalších korekcích, co se týče e, některých programů, členské státy v mnohých případech mohou nahradit e, některé výdaje, které v minulosti byly zjištěné jako nepřípustné, protože mohou členské státy vykázat tedy e, rozpočty v do, do té míry, že tedy mohou tyto stažené výdaje nahradit. Eh, v případech, kdy určité výdaje nejsou přípustné a tímto se zlepšuje přidaná hodnota evropských fondů. Situace v členských státech v souvislosti s aplikací škrtů eh, eh, musí jaksi odlišit mezi opatřeními a e, na e, e, snižování tedy deficitu státního rozpočtu a současně zajištění koheze. Jak uvedl pan Gajer v bodě 12, jedná se především o kvalitu hodnoty za vydané prostředky a využití soukromých i veřejných prostředků v členských státech. případě některých výdajů, které komise nepovažuje za přípustné, musí být tedy uhrazeny z veřejných státních nebo regionálních prostředků, eh, proto aby byla zajištěna eh, jaksi eh, rovnost v aplikaci v jednotlivých členských státech. Potom zpravodaj také se zmiňuje o otázce single audit, kdy eh, je potřeba, aby existovaly minimálně dvě úrovně kontroly, kdy řídící orgány eh, provádí kontrolu na eh, jedné úrovni a druhou kontrolu provádí kontrolní orgány. Eh, v, rámci pro, programového období 2007-2013 eh, členské státy eh, uvádějí míru chybovosti na základě statisticky významného vzorku, u něhož je extrapolace možná. Eh, to je významný eh, aspekt pro to, aby komise eh, měla kontrolu nad tím, tedy, že ty procesy jsou přijatelné a, že, a v případě, kdy míra chybovosti je vyšší, musí komise mít možnost aplikovat určité finanční korekce. A konečně díky posílení kontrol druhé úrovně Stávající stavba kontrolní struktury by měla být předmětem další revize. Já vám děkuji za pozornost a jsem připraven zodpovědět vaše otázky. Děkuji panu Lazaru za eh, vaše poznámky. Vzhledem k otázkám se tady, mm, tady máme i stanovisko eh, komise eh, pana generálního ředitele Barta Defu, bych chtěl srdečně přivítat. 80 rozpočtu Evropské unie eh, jsou, eh, je oblast sdílených kompetencí a proto právě oblast strukturálních fondů má rozhodující význam. Mohli bychom to udělat tak, že, eh, pane Defa, že Ehm, budete reagovat na otázky eh, od členů výboru, pak bych ehm, poprosil eh, poslance, kteří mají otázky, aby je nejprve ehm, položili. Pak to můžeme odpovědět celkově, nebo chcete nejprve něco říci ke zprávě účetního dvora. Pane Defa, prosím, máte slovo. Jak si přejete? Pane předsedo, možná jenom krátce bych chtěl osvětlit souvislost, jak ji vidíme my, a chtěl bych upozornit na dva body, které zmínil pan Lazaru. Kdybyste to učinil kompaktně, aby se dostali také ke slovu členové výboru. Ano. Tak, nejprve bych chtěl poděkovat zpravodaji panu Kajrovi, děkuji panu Lazaru eh, za jeho prezentaci a také za to, že tu zprávu eh, dal do celé perspektivy současného programovacího období a programovacího období následného. Nepůjdu teď do detailu. Pan Kajer právem říká, že přes všechny dobré věci, a jsou to pozitivní věci eh, obsažené ve zprávě, zpráva eh, není příliš negativní pro eh, komisi a její roli dohledu, ale jasně tady stanovuje určité slabiny, dvě slabiny. A to jsou dvě slabiny, které zmínil pan Gajer. Za prvé, 38 případů ehm, tady máme nízké eh, záruky toho, že eh, tento kontrolní systém ehm, členských států jako celek fungoval po korekturách. A druhá věc, celé procedury a do období, než se dosáhne vylepšení, to trvá příliš dlouho, to je jasné. Ale také víte, že jsme na tomto pracovali už dlouhou dobu. Nesmíme zapomínat na to, že eh, zpráva odkazuje k období 2000 až 2006. A od té doby jsme měli lepší hm, eh, nařízení a docílili jsme řady vylepšení, zvláště eh, implementace hm, akčního plánu 2008. A tento dopad ještě se neodráží ve zprávě. A potom jsme také měli možnost, jak bylo řečeno, provést eh, dodatečné korektury eh, v době ukončení. A teď eh, ukončujeme tento proces. A pak je tady teď s novým nařízením ještě dodatečná možnost Eh, aby komise eh, intervenovala a aby mohla nastartovat korektivní opatření, a to zvláště přerušení a odložení. A mm, my tady neoslabíme naše úsilí, jenom se podívejme na eh, zprávu o ročních aktivitách z roku 2011. Když se podíváte na DG Regio, tak jsme tady mm, vyjádřili určité máme výhrady k třetině programu a budeme realizovat platby těchto programů až v momentě, kdy budeme spokojeni s opravami nedostatků. Takže tolik ke zprávě samotné. A teď eh, zmiňoval pan Lazaru jeden důležitý bod a eh, to je možnost náhrady nespůsobilých výdajů, přípustných výdajů. Víte, že současná úprava, současné nařízení umožňuje takovéto eh, náhrady i když to nebyl členský stát, který byl e, vysledován, ale e, když to byl třeba e, auditor Evropské unie a členský stát souhlasí s tímto návrhem korekčním té strany komise. To je problém. Naše stanovisko k této otázce je velmi jasné. My říkáme dvě věci. Za prvé, pokud je to členský stát, který vysleduje tyto nedostatky, pak by měl mít možnost eh, této náhrady. Eh, protože jinak by tady nebyl žádný podnět, žádný um, stimul najít takovéto um, nedostatky. Ale pokud eh, tyto nedostatky nejsou odhaleny členským státem, ale jsou to právě auditoři Evropské unie, poté co auditorský úřad členského státu um, podal záruku, eh, pak by nemělo být dána žádná možnost náhrady. Pak by eh, to mělo být čistá korekce. A to je přesně to, co jsme navrhli eh, pro nové období. A skutečně počítáme s mm, zákonodárci. A když říkáme zákonodárci, tak eh, tím myslím zvláště Evropský parlament. O to, aby tento návrh prošel. To je první lekce, myslím, kterou můžeme, první závěr, který můžeme z tohoto kontextu vyvodit. Pak je tady další věc, na kterou jsem chtěla um, vás upozornit. tady bychom také eh, velmi rádi počítali s podporou parlamentu. V současném období Auditorské úřady eh, mají závazek činit audity eh, se statistickými metodami vzorků. To je důležité eh, pro určité zachování reprezentativnosti, je to důležité pro to, abychom měli pevnou základnu pro stanovisko auditorů a je to také důležité pro to, aby se mohly aplikovat korektury. A toto je takové hlavní vylepšení ve srovnání se starým obdobím programovacím. Ale co nastalo teď, je toto rada tady odkazuje k nestatickým eh, vzorkům. Opět je to kompromisní text, který se vztahuje k dalšímu programovacímu období. Pokud by toto prošlo, tak práce těchto úřadů eh, by poskytla méně spolehlivé záruky a eh, bylo by těžší pak přesně definovat řádné korektury. A to by také mm, znamenalo krok zpět, když jde o celou metodologii auditu v současném období. Takže opět bych ocenil podporu parlamentu v těchto dvou bodech. Takže, pane předsedo, ukončím, to tady ukončím a opět poděkuji eh, členům dvoru a také děkuji zpravodaji za návrh zprávy. Děkujeme, pane Devo. Máme tady další možnost odpovědi, ale já si myslím, že v tuto chvíli by bylo velmi férové, kdyby tady měli možnost kolegové z výboru položit svoje dotazy. Nejprve eh, kolegyně Hela, prosím. Děkuji, pane předsedo. Mám dvě otázky. První bych ráda směřovala na zástupce komise. Právě jste hovořil o tom, že když zjistíte chyby nebo problémy, nějaké problematické okolnosti, tak zastavíte platby, vyplácení. Eh, mohl byste přibližně říct i, jaká eh, je objem těch plateb, které zastavíte zcela zhruba? Samozřejmě, že nejde o konkrétní částky, ale bylo by velmi zajímavé vidět, co se zastaví, jaké částky se tedy zastaví, jaké platby. Které platby, které si přejeme eh, z politického hlediska, jsou kvůli chybovosti zastaveny. Ve zprávě účetního dvora se neustále hovoří o chybovosti. Já tady nejsem pravidelně a ráda bych proto věděla, jestli tady máme nějakou definici té míry chyb, chybovosti. Jestli to tak e, definice obsahuje i korupci, anebo jestli je to čistě chyba. A nyní paní kolegyně Češková. Děkuji za slovo, pane předsedo. Eh, děkuji panu zpravodaji i zástupcům účetního dvora a komise, kteří eh, zde jsou, protože se domnívám, že zrovna politika a soudržnosti kohezní politika je v současné době velmi důležité téma a měli bychom se tomu velmi věnovat neboť eh, asi nikdo z nás nechce obecně spochybňovat, že tato politika je jednou z základních vůbec politik Evropské unie a že v ní chceme pokračovat. Mám ale jednu poznámku, kterou si nemohu odpustit, eh, a to je s jak eh, velkým časovým spožděním my vlastně řešíme kontrolu všech těchto finančních oprav a eh, s jak velkým časovým spožděním dostáváme informace. Myslím si, že je velmi těžko vysvětlitelné komukoliv, jakémukoliv občanu Evropské unie, daňovému poplatníku, že se nyní eh, tážeme komise nebo žádáme dokonce komisi o to, aby nám poskytla údaje o finančních opravách, které se týkají období 2000 až 2006. Teď to nemyslím tak, že bych si já sama nebyla vědoma toho, jak všechny eh, tyto procesy dlouho trvají, ale konstatuji, že pro běžného občana, který není v tomto výboru, to musí být eh, velmi těžko vysvětlitelné. Eh, proto se ptám, jakým způsobem je možné do budoucna uvažovat o tom, aby se tyto časové prodlevy nějak posunuly, což je spíš otázka, eh, jak říkám, do budoucna, ale podle mě důležitá a eh, jakým způsobem potom i velmi rychleji kvantifikovat to, jakým, jak, se, jak proběhly eh, finanční opravy tam, kde se chyby našly. Eh, na závěr bych chtěla říci, že jsem velmi ráda, že se pan zpravodaj zabývá v této zprávě myšlenkou jednotného auditu, který, jak jsem pochopila, v této zprávě podporuje protože si myslím, že eh, vzhledem k tomu, že tato, toto sdílené řízení mezi, strukturálních fondů mezi členskými státy a komisí bude vždy působit problémy, pokud nebudeme mít jednotná a jasná pravidla. Děkuji za pozornost. Děkujeme paní Češková a nyní paní Grasle, prosím. Děkuji. Dovolte mi, abych pouze upozornila na to, že současná krize ve členských státech souvisí i s dosavadními nedostatky ve strukturálních fondech. Já si myslím, že to bychom měli v rámci našeho výboru eh, probrat zcela samostatně. Jaké, jak se můžeme poučit z té současné krize? Mám v této souvislosti několik otázek. Za prvé, jak velký je podíl finančních prostředků, které, které jsou kontrolovány přímo v daném členském státě. Já vím, že eh, v, Německu je to například velmi mnoho. Já nevím, jestli existuje nějaká statistika o celoevropském průměru. Ráda bych si ji eh, někde obstarala. Mám tady zprávu za rok 2011. Musím říci, že vaše činnost interního auditora je dobrá. Vzali jste kritiku velmi vážně a eh, proto jste tedy formovali mnohé výhrady. Samozřejmě, že tedy musíme prověřovat i ty následné korektury. Jsou tu tedy body, které formoval účetní dvůr. Můžeme říci, eh, kolik dat nebo prohlášení ze členských států skutečně souhlasí, zabývá se tím účetní dvůr. Můžeme říci něco takového? A nyní k těm finančním korekturám. Paní Češková má pravdu, že celé je to takové zvláštní, protože nyní už e, máme nařízení o strukturálních fondech platné mm, v letech 2007 až 2013. To znamená, že to, co nyní prověřujeme, už se v podstatě týká jiného neplatného práva. A já se proto ptám, jestli máme nějakou naději, že e, ty peníze, které se ztratily, e, nějak uvidíme, nebo je to pouze fikce a až a e, budeme se tím ještě někdy zabývat? E, k čemu je nám právo, které nemůžeme v tomto smyslu používat? A nyní ještě něco k tomu, co jste řekl. Řekl jste, že potřebujete podporu parlamentu. Já bych ráda řekla, že jsem se podívala na pozměňovací návrhy týkající se strukturálních fondů po roce 2014 a musím říci, že tam jsou některé hrozné věci. to prověřování bude prováděno ve velmi eh, velkém rozsahu. To znamená, že pokud by to bylo zavedeno, tak můžeme zapomenout na účinné používání zdrojů. Na něco takového můžeme skutečně zapomenout. Samozřejmě, že je to velmi obtížné. Celá záležitost se statistickými údaji je velmi obtížná, protože eh, každý se domnívá, že má nejlépe v ruce eh, odstraňování byrokratických, eh, od byrokratické zátěže, ale já si myslím, že bychom se měli především o to, snažit především o to, abychom používali prostředky účinněji. To znamená, že bychom se měli zabývat tím, jak se postavíme k tomu nařízení o strukturálních fondů a měli bychom dát kolegovi, kolegům eh, jasně najevo, že jsou to určitě problematické věci. Děkuji. Děkujeme, paní Gresle. Tolik tedy otázky z našeho výboru. A nyní tady poprosím pana Defu, aby na ně zareagoval. Prosím. Samozřejmě, pane předsedo. První bod. Paní Weiler. Jak silný je dopad, nebo jak vysoké částky jsou pozastaveny? Jak velký dopad má to naše varování? Mám tady jedno číslo, které se toho týká. Týká se to pouze generálního ředitelství regio a současné situace. Platby byly ve výši 3,5 miliard eura, euro. To byly platby, které by eh, tedy eh, vyplaceny, kdyby ty programy nebyly přerušeny. Ale to je pouze odhad, protože mnozí nám žádné požadavky na platby ne, pošlou, protože vědí, že bychom to stejně nezaplatili. To znamená, že tady je eh, přece jen takový odhad. Samozřejmě, že ty chybovosti, ten pojem chybovosti obsahuje všechny aspekty. Ne pouze korupci, podvody, ale i všechno ostatní. A další otázka týkající se informací. Informací o těch korekčních opatřeních. Jediný zdroj samozřejmě není pouze ta zpráva, kterou tady máme od účetního dvora. Účetní dvůr eh, studuje eh, vzorek, eh, a, a sleduje, do jaké míry, tedy jak to bylo kontrolováno. Ale jestliže máme novější informace, ovšem třeba ne takto detailní, tak třeba Um, se můžeme opřít o naši výroční zprávu a tam jsou eh, informace o počtech korekcí a jejich výši. A nyní paní Gresle. První otázka. Jak velký je podíl transakcí, které jsou skutečně prověřovány? Pokud se podíváte na to, co nám sdělí auditorní úřady z jednotlivých členských států pro dané období, tak zjistíte, že to je 35 což je poměrně dost. A to především tehdy, pokud si uvědomíme, že jsou to pouze reprezentativní vzorky. To znamená, že ten podíl je poměrně vysoký. Můžete díky tomu získat poměrně dobrý přehled o té situaci. A konečně druhá otázka, do jaké míry se e, na to můžeme spolehnout. Já myslím, že se můžeme spolehnout zhruba na dvě třetiny. Celá hrubě řečeno. A konečně třetí otázka. Co se stane s těmi nápravnými opatřeními? Budou skutečně účinná? okamžiku, kdy je nějaká, nějaké nápravné opatření účinné, to znamená, že získáme e, souhlas daného členského státu, tak v tomto okamžiku je ta korekce stržena pří, z příští platby. To znamená, že my vlastně nečekáme až na závěr, ale je to odečteno hned. Je to započteno. Pane předsedo, Doufám, že se mi podařilo zodpovědět na všechny dotazy vznesené poslanci. Děkujeme, pane Defo. A na závěr ještě pan Laza. Máte nějaké, nějaké doplnění? Chcete ještě nějak reagovat na otázky vznesené mm, poslanci pana Lazaru? Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Nemám nic, co bych dodal. A jsem pouze k dispozici. Děkuji. Pan kolega Gajer. Já mich haben jetzt... Já bych chtěl v tuto chvíli reagovat na některé příspěvky kolegů. Zvláštní zpráva účetního dvora se samozřejmě věnuje období, které je ukončeno do, do roku 2006. To znamená, že my zjišťujeme, jestli členské státy evropské prostředky dostatečně kontrolují. Všichni víme, že by se to mohlo zlepšit. Pokud jsou ta čísla zlepšována, tak se ptáme, jak rychle jsou zlepšována, to znamená, jak rychle členské státy reagují na podněty komise, na ty zlepšovací návrhy komise. I tady mají členské státy potenciál, ale kromě toho si musíme uvědomit, že akční plán z roku 2008 již vylepšil lecos v této oblasti, to znamená, že můžeme na členské státy vytvářet větší tlak. A nyní tedy můžeme čekat na další informace, tak abychom zjistili, jak se ten akční plán z roku 2008 projevil, jestli jsme díky tomu byli schopni dosáhnout lepších výsledků. Jestli díky tomu byla kratší reakční doba na zjištěné nedostatky. V podstatě v tuto chvíli můžeme hovořit o poměrně uspokojivém období, na něž se vztahují korekční opatření. A tady hovořím o tom, o čem hovořila paní Češková. Naštěstí je to tak, a tady tedy hovořím o výroční zprávě Generálního ředitelství pro, pro regionální rozvoj, protože tím jsem se zabýval jako zpravodaj pro udělování absolutoria komisi. Zjistil jsem, že naše kritika skutečně působí, že má smysl. To znamená, že komise velmi rychle, dokonce rychleji přerušuje vyplácení programů, pokud zjistí, že ve členských státech dochází k nějakým nedostatkům při zprávě těch finančních prostředků. To je samozřejmě to, co jsme jako výbor vícekrát požadovali, aby neuplynulo mnoho času, ale aby komise přistoupila ke korekcím okamžitě, protože to je samozřejmě velmi důležité, zasáhnout včas dříve než eh, se ty peníze vyplatí, můžeme to ještě zjistit v systému, protože jinak by vůbec nedošlo k těm chybným platbám. To je v podstatě to, čeho chceme dosáhnout. A je to v podstatě pro eh, evropské daňové poplatníky dobrá zpráva. Tlak ze strany Evropského parlamentu je účinnější. Tlak na to, abychom prostřednictvím Evropské komise vedli k tomu, že budou přerušeny eh, programy dřív. Že to tedy má nějaké výsledky, nějaký účinek. A Kromě toho je samozřejmě důležité, aby dostatečně rychle reagovaly členské státy. Když jsem četl tu eh, výroční zprávu, tak jsem zjistil, že Česká republika v důsledku systémové chyby Eh, při kontrole eh, evropských prostředků má eh, určité nedostatky. Něco v systému České republiky v české kontrole a správě tedy nefungovalo a na základě tlaku Evropské komise Česká republika musela své kontrolní systémy napravit, vylepšit a stalo se tak velmi rychle. To znamená, že ta reakce na zjištěné nedostatky je poměrně rychlá. A to znamená, že je zajištěno správné nakládání s evropskými i českými prostředky. Děkuji. Děkuji. Zvláštní zpráva nám poskytuje důležité informace jednak o budoucí práci a e, za druhé, mm, už v úvodních poznámkách kolegy Gajera e, jsme jasně viděli, že komise e, již začala být aktivní a že se mm, snaží odstranit nejdůležitější slabiny. A za třetí, v trilogu Paní zpravodajka Inge Gressle je přítomna. Eh, tady jsme nebojovali o to, aby finanční korektury do budoucna zůstaly zachovány eh, v rozpočtovém řádu. Eh, tady jsme rozhodně toho názoru, že role komise musí být posílena. A navrhuji, abychom téma i nadále ponechali na ehm, pořadu ne ehm, nezávisle na dalším postupu e, v souvislosti se zprávou Jence Gajera, e, tedy lhuty e, jsou vám známy. A tím jsme u konce rozpravy k tomuto bodu programu. Pozývací návrhy tedy do 12. Eh, eh, eh, července 2012, 12 hodin. Děkuji panu Lazaru z účetního dvora, děkuji panu Defa z Evropské komise a uzavírám tento bod. A tím se dostáváme taky ke konci našeho veřejného zasedání. Zítra pokračujeme dále v 9 hodin. Po krátké přestávce se setkají předsedové na porad. Kdo? Vielen Dank. Koordinátoři. Děkuji vám.